il y a une petite manifestation que Um, good morning, um, everybody. Uh, welcome uh, at our. Dobré dopoledne, vítám vás všechny na našem dnešním zasedání. Začneme schválením programu jednání. Všichni jste jej dostali a pokud k tomu uh, není připomínek, považujeme ho za schválený. Dále, pokud se týče sdělení předsedkyně, jako vždy naše eh, zasedání je vysíláno po intranetu. Dále máme tedy i meeting Jak víte, tam mám vše všichni přístup dále. Eh, čtvrteční odpolední zasedání tohoto výboru je zrušeno. Eh, dále Eh, vyšel newsletter číslo 92. Další věc, to je oznámení o eh, misi výboru IMCO do Španělska eh, v únoru, takže zprávu z této mise máme momentálně k dispozici pouze v angličtině a vlastně teď se dozvídám, že od včerejšího večera jsou k dispozici i další jazykové verze. Pokud se týče konference na vysoké úrovni o utváření digitální budoucnosti, tak tato konference se konala 25. dubna v Evropském parlamentu eh, pod záštitou pana předsedy Tajányho a také eh, paní komisařka Gabriel eh, zodpovědná za digitální ekonomiku. Hovořilo se o těch hlavních výzvách, které musí řešit evropské instituce, to znamená dokončení společného trhu Evropské unie a také využití příležitostí, které skýtá digitální revoluce. Organizace konference eh, se odehrála za angažmá výboru IMCO a ITRE a e, účastnili se e, poslanci z těchto e, výborů. Náš výbor IMKO předsedal dvěma panelům a reprezentovala nás místo předsedkyně Koraca Byl. Také se účastnila paní Evelyn Gebhardt, pan Nikola Danty a paní Dita Charancová. Tolik tedy sdělení předsedkyně. Dále schválení zápisu z předchozí schůze z 21. a 22. března 2018. Všichni jste je dostali a neobdržíme-li během této schůze připomínek, bude tento zápis považován za schválený. Eh, další věc, eh, zprávy o eh, probíhajících interinstitucionálních vyjednáváních a akcích a dávám slovo panu zpravodaji Lokegátovi, který nám o tom něco řekne. Děkuji vám, paní předsedkyně. Včera proběhl třetí trialog o accesibilitě dostupnosti Eh, musím říci, že eh, vše se vyvíjí správným směrem, jednání probíhá velmi rychle a mělo by být dokončeno ještě za eh, bulharského předsednictví. Samozřejmě pořád je to ještě ambiciozní cíl, ale jsme pod silným časovým tlakem. Za parlament bych chtěl říci, že je potřeba Eh, skutečně vidít z budovy eh, parlamentu a eh, v, přímo v terénu pro tu přístupnost a dostupnost něco udělat. Dále jsme se zabývali články 12, 13, 14 a přílohami 1 a 1a. Musím říct, že se nám podařilo finalizovat dohodu o všech třech záležitostech. Po nás bývají ještě nějaké technické záležitosti. Pokud se týče článku 12, a to, to jsou vlastně ty změny a nepřiměřená zátěž, eh, tak tam se hovoří o tom, že eh, firmy se nebudou muset řídit všemi předpisy, pokud by to bylo příliš obtížné. Eh, chtěli jsme, aby tento článek nebyl zneužíván, proto jsem Eh, žádal velice eh, silně na tom, aby, eh, trval jsem silně na tom, aby firmy musely žádat o povolení výjimek z článku 12. A musím říci, že komise bude mít větší pravomoci, pokud se týče pokud se týče různých udělávání různých výjimek podle přílohy 4. Dále se nám podařilo dohodnout se s radou v bodě, který je vý, eh, důležitý pro eh, výbor EMPL, to jsou osoby s funkčními omezeními. Eh, rada tvrdila, že to bude příliš obtížné pro firmy a Eh, promítne se to potom do delegovaný aktu komise, takže to je v pořádku. Články 13 a 14 a pokud se týče tedy standardů eh, eh, odvozených o společných technických specifikací. Náš mandát je jasný, standard to je první priorita a rada nás nakonec podpořila. Dále komise by měla Eh, přijímat technické specifikace místo standardu eh, ve vyjmenovaných případech. A eh, některé budou moci být formulovány jako závazné a komise to bude moci uplatňovat prostřednictvím delegovaných aktů. Dále parlament se s radou shodl na tom, že ne každý produkt bude muset mít eh, nový standard, pokud nějaké standardy již existují. Navíc standardy se mohou eh, týkat také služeb, ale eh, to je trošku něco jiného a nepodlehá to stanovenému termínu. Dále, ty přílohy, které se týkají které se týkají požadavku na dostupnost Eh, my jsme se včera shodli na eh, požadavky na funkční eh, výkon a to se týká také inovací ve firmách. Debatovali jsme také ještě další body a po té práci na konečném textu můžeme říci, že se nám tady podařilo dojít eh, k těm nejobtěžnějším částem. A sice samoobslužné terminály. Tady se nám podařilo eh, identifikovat eh, ty hlavní ustanovení, kde se rozcházíme s radou. Co se týče dopravy, tak je jasné, že se chceme vyhnout duplicitní legislativě, naopak uzavřít různé mezery. A to znamená, že člán, eh, parlament eh, podpoří článek 3a, eh, který se týká technických úprav. Pokud se týče dalších dopravních záležitostí, jako je městská doprava, intermodální služby a omezení platnosti, zde parlament odmítl, odmítl změkčit své požadavky, poněvadž rada nepřednesla žádné návrhy. Pokud se týče cestovního ruchu, tak eh, tam jsme eh, upravili dosah, včetně hotelu a eh, kempu a zde tedy parlament je náročnější, protože zatím to nebylo řešeno. Sice jsme se neshodli, ale rada dala najevo, že řada z těchto služeb už bude pokrytá návrhem rady, takže uvidíme. Pokud se týče nouzových služeb, tak zde parlament trvá na svém ambiciozním kompromisu a rada se jim bude zabývat. Dále, pokud se týče článku 17 Národní databáze, registr a mechanismus stížností, takže sáhli jsme kompromisu v tom, že toto Eh, ustanovení můžeme eh, opustit, pokud budou mít své registry firmy a pokud budou mít eh, nástroje členské země, jako je třeba alternativní řešení sporů. Dále se, to je poslední bod, dostáváme se k těm obtížnějším tématům. První očukávací rozhovory tak tady jsme hovořili o eh, stavebním prostředí eh, a těch nejmenších firmách a podobně. Eh, čili toto bude předmětem asi dosti dlouhých a obtížných debat v příštích týdnech. Takže pokud se týče našeho politického mandátu, intenzivně pracujeme, chceme, aby 16. června se odehrál, nebo 12. aby se odehrál další trialog tak bude to 12. nikoli 16. Měli bychom to tedy finalizovat ještě za bulharského předsednictví a eh, myslím, že také Rada si uvědomuje, že toto je velice potřebné. Děkuji. Děkuji moc krát, Mortene. Potom eh, další zpráva z probíhajícího trialogu se týká eh, ratifikačního postupu Eh, a naším zpravodajem je pan Gutierrez Preto, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den všem kolegům. Ehm, my jsme ehm, realizovali tři neformální trialogy k tomuto datu a i, i několik technických jednání a snažili jsme se, snažili jsme se, se dohodnout o té, na té směrnici o, pro notifikace a to znamená sladit pozice eh, všech tří institucí, které byly hodně odlišné. Ale díky dobré práci, kterou jsme zrealizovali, tedy my i naši asistenti, tedy experti, odborníci, i díky dobré politické práci, tak se zdá, že eh, ta dohoda nakonec eh, bude uzavřena. Takže zatím provizorně máme dohodu týkající se gro většiny ustanovení směrnice, článek 1 například, eh, eh, článek 2 definice, tedy v podstatě celý článek 3, kromě odstavce 4 a některé i od, třeba eh, z článku 4, 1a, 1b, 1c, potom článek 5 konzultace, potom článek 8 konzultace s veřejností, potom určení příslušných příslušných orgánů, článek 9, a potom mechanismus notifikací, to je článek 10. Eh, a kromě toho ještě závěrečná ustanovení, eh, články 11 až 14. A v podstatě mm, to jsme téměř eh, už uzavřeli, ale ještě nám chybí tři nejdůležitější ustanovení, abychom a to nejcitlivější Eh, jako například tedy první otázka, která ještě zbývá k vyřešení, k dojednání, to je článek 3, odstavec 4, důsledky, právní důsledky eh, splnění povinnosti notifikace. Zde jde eh, tedy o to dohodnout se na té proceduře. Zde rada má tvrdý postoj, tvrdší, než jsme očekávali Ehm, my eh, jsme měli za to, že bude schopna akceptovat náš kompromis, který jsme předložili při prvním vyjednávání, ale rada neustoupila, protože má za to, že eh, to je pro ně ta červená linie. Tady jde o to, když nějaký členský stát mm, neplní svou povinnost, nesplní svou povinnost notifikovat, tak máme za to, že toto eh, zakládá eh, zásadní procesní vadu a má to mít právní důsledky. Parlament trvá na původním návrhu komise, a to znamená, eh, eh, to znamená plnění, eh, ne, respektive neplnění notifikace bude znamenat vážné porušení a, jak jsem řekla, rada rozhodla, že vypustí původní ustanovení komise v tomto smyslu. V každém případě si myslíme, že to je otázka, o které lze vyjednávat v souvislosti s dalšími ustanoveními, která ještě nejsou vyjednána. A Tady je třeba, abychom byli trochu politicky flexibilní a inteligentní v trialozích. Druhá otázka, kterou je třeba ještě vyřešit, to je článek 4, odstavec 1, body D a E. Takže jde e, o e, ty autorizace subjektů a notifikace. Zde my máme povinnost notifikovat mm, Mm, jako Evropský parlament a mm, samozřejmě tady my eh, chceme především zde eh, sem zavést podle té dohody, mm, ke které jsme dospěli, i eh, zavést takzvanou obchodní komunikaci. To chceme také, aby bylo zahrnuto. Pro radu, pro komisi tedy mm, to, že vypustíme tedy tu mm, mm, profesní odpovědnost, tak to pro ně není přípustné a že my si myslíme, že a proto jsou proti tomuto Eh, začlenění. My jsme to chtěli tam začlenit, protože to máme i v dalších směrnicích. A potom nejcitlivější bod k vyjednávání, v mm, mm, naš, o tom jsme mluvili v, člán, v našem výboru, to je článek 6, 2 až 5, odstavce 2 až 5, to je, eh, to je ten systém varování a status quo. Jak víte, my jsme se dohodli že na tom, že zavedeme zde období takzvané standstill period na tři měsíce, to znamená, jakmile uplynou ty tři měsíce a ten členský stát nebude to odsouhlasit eh, mm, příslušné předpisy, legislativu, eh, mm, eh, která se bude týkat notifikace, to znamená, když uplynou ty tři měsíce, tak nic nezabrání tomu, aby e, toto ustanovení zde bylo přijato. To je prostě dohoda, ke které jsme dospěli ve výboru a ani pro e, komisi to nebyl celkem problém. Rada však zde zachovala svoji e, tvrdou pozici, je to pro ně červená linie opět, tedy tento článek 6, prostě chtějí tady e, zavést derogace. To je citlivý bod v celém vyjednávání a já si myslím, že tady asi narazíme na velké potíže. A vůbec to bude dost problematické e, pro to, abychom se mohli dohodnout o celé směrnici. Takže my se snažíme v těchto třech Mm, souborech problémů nalézt řešení, eh, samozřejmě s tím, že budeme respektovat, eh, který jsme, eh, budeme respektovat mandát, který jsme dostali od parlamentu a mm, budeme i respektovat naši politickou filozofii, to znamená nelze, abychom zde i Eh, eh, nějakým způsobem eh, ještě prohloubili ten demokratický deficit a okleštili roli národních parlamentů. My doufáme, že do června se nám podaří se úplně dohodnout na celé směrnici o notifikacích podle ještě v rámci bulharského předsednictví. Takže vyjednávání jde dobrým tempem, ale jak jsem řekl, článek 6 odstavce 2 až 5 jsou zatím eh, ty nejcitlivější. Děkuji a já chci poděkovat eh, všem eh, vedením, vedení výboru, asistentům a všem děkuji za součinnost při vyjednávání v trialozích. Děkuji vám. Pak jdeme na zprávu o e, smlouvách o poskytování digitálního obsahu. Zpravodajko je paní Gebhardt, prosím. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. I já mám pro vás dobré zprávy. Dosáhli jsme za poslední schůzi velice dobrých pokroků tedy za tu schůzi, která se konala eh, po minulém zasedání výboru, eh, byla uzavřena některá témata. Například jsme se dohodli eh, na otázce updateů, aktualizací s radou Eh, dohodli jsme se také na definici ceny. Eh, to bylo jedno z těch obtížnějších témat a eh, dohodli jsme se také ohledně článku 12 odstavce 5. Tam jde o ukončení smlouvy pro nedostatky. Potom tedy je to článek 12 odstavec 5 to tady mám dokonce dvakrát tenhle bod, to je ten stejný bod, to přeskakuji tedy. E, potom jsme se dohodli na implementačních lhůtách. E, Evropský parlament e, a rada se shodly na dvou letech a třech měsících. Eh, jak víte, my jsme eh, říkali jeden rok, eh, rada chtěla tři roky a šest měsíců nebo něco takového. Já si tedy myslím, že jsme uzavřeli dobrou dohodu. Značné pokroky jsme udělali také v oblasti dat jakožto protislužby. Tam jsme se dohodli na znění toho článku, ještě tomu musí být přizpůsobeno úvodní ustanovení. Také jsme učinili pokroky u definice kompatibility a interoperability. A právě tak jsme se dohodli na e, obsahu. E, Evropská komise má za úkol nám, e, měla za úkol nám předložit návrh, ten dorazil 14. května, ještě není pořádně zanalizovaný, nemůžu tedy říct, jestli jsem s ním spokojená nebo ne, to uvidíme později. Také jsme se dohodli ohledně ukončování smluv, protože tato otázka Eh, se zároveň eh, projednává v souvislosti s elektronickým kodexem a musíme se domluvit s kolegy s ostatními výbory. Myslím, že je to výbor pro průmysl, abychom nevytvořili eh, žádné rozpory abychom si neprotiřečili v této poměrně důležité otázce, protože Rada má trošku jiné informace o tom patrně e, než my, o tom, co bylo dohodnuto nebo nebylo dohodnuto a e, my se tedy musíme na to přesně podívat, aby nevznikaly e, žádné rozpory. Velké pokroky jsme udělali také, co se týče smluv uzavřených v přechodném období. Tady si myslím, že to bude dořešeno na technické schůzi. Zbývá ale ještě pár otevřených otázek, o kterých ještě musíme diskutovat dále. Zejména je to článek 14, právo na eh, náhradu škody. Eh, tady zatím dohoda není eh, a ještě je před námi velký kus diskuze. Právě tak jsme se zatím nedohodli o otázce IoT a vestavěného softwaru ve zboží. Eh, jak víte, tak eh, Evropský parlament eh, říká, že software, který je vestavěn do produktů, spadá do digitálního obsahu. Rada by chtěla tento vestavěný software ponechat v oblasti zboží a já mohu říci, že jsem vděčná Pascalu a Rimontovi eh, za to, že jasně objasnil, že v parlamentu máme všichni stejný názor a sice, že tento vestavěný software patří do digitálního obsahu a že si tady nepřejeme to jakýmkoliv způsobem oddělovat. To je jedna z těch nejožehavějších otázek, které jsou opravdu pro Evropský parlament červenou linií. Potom eh, v článku 20 eh, jsou ještě určité diskuze. Eh, tam jsme předložili pět návrhů. Jeden z těch pěti návrhů Eh, už byl vlastně eh, členěn do textu článku, nicméně rada by chtěla, abychom upustili od všech pěti návrhů. Eh, my jsme řekli, ne, můžeme vám sice víc stříc, ale máme určité priority, nemůžeme se zkrátka vzdát úplně všeho u článku 20. A otevřená je samozřejmě také otázka stupně harmonizace, kde ale mohu konstatovat, že zástupci rady v poslední době často hovoří o zacílené harmonizaci tedy už ne o minimální harmonizaci, ale zacílené harmonizaci. Tady se tedy zdá, že rada se hýbe z místa, ale možná je to jenom můj dojem, ještě je potřeba to ověřit. Pořádně jsme o tom ještě nediskutovali, protože eh, na straně parlamentu to závisí také velmi eh, na tom, eh, jestli zůstaneme u eh, úplné harmonizace nebo jestli nějakým způsobem jsme ochotní omezit práva spotřebitele, která však musí zůstat na vysoké úrovni. Datum příští schůze ještě není stanoveno, hledáme nějaký termín v červnu, ještě jsme ho nenašli, protože samozřejmě v kalendáři je velice těžké hledat eh, termín, který by vyhovoval všem. Eh, já, Pascal a Axel Foss eh, se ještě také chceme obrátit na radu, protože ne všichni tři zatím návrhy rady známe. Je to tedy těžká otázka, ale určitě dosáhneme nějakého pokroku. Tak hodně štěstí s hledáním termínu, což znamená, že děkujeme za zprávu o trialogu a hodně štěstí do dalšího vyjednávání. Tím jsme tedy obsolovali um, všechny zprávy o trialozích a můžeme začít s diskuzí o balíčku strategie veřejných zakázek. Konkrétně uh, budeme hovořit o pozměňovacích návrzích, uh, o kompromisních návrzích a zpravodajem je pan Carlos Coelho, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, pokud jde o balíčku strategie veřejných zaváze, zakázek, bylo podáno 143 pozměňovacích návrhů a podařilo se nám z nich vytvořit 17 kompromisních návrhů, téměř všechny s podporou všech politických frakcí. To je odrazem konsenzu mezi politickými frakcemi ohledně problémů s procedurami veřejných zakázek. Chtěl bych tedy poděkovat bez výjimky všem politickým skupinám, které nám umožnily dospět, jak jsem už řekl, k 17 kompromisům. Z nich 16 podporují všechny politické frakce. Je to výsledkem eh, společného zájmu Evropského parlamentu na celkovém politickém rámci, co se týče problémů s veřejnými zakázkami v Evropské unii a co se týče zlepšování kvalifikace eh, pracovníků, kteří se zabývají veřejnými zakázkami. Pozměňovací návrhy vylepšily původní text a eh, zahrnuli také některé další aspekty, které jsou důležité pro politické frakce. Vyjadřujeme také znepokojení Evropského parlamentu s tím, jakou rychlostí členské státy transponují směrnice z roku 2014 a e, vyslovujeme se pro rychlé dokončení transpozice bez jakýchkoliv průtahů. E, kompromis 4, to byl kompromis 4. E, potom Je potřeba, aby Evropská komise eh, poskytla členským státům eh, praktické pokyny eh, ohledně rámce veřejných zakázek, a to přístupně a uživatelsky přístupně. Kompromis 5. Důležitost veřejných zakázek na regionální a místní úrovni jakožto nástroj k doplnění místních a regionálních strategií. Kompromis 6 potřeba využívat inovativní eh, nástroje podporující inteligentní eh, a inkluzivní růst, růst malých a středních podniků a objevového hospodářství. Eh, kompromisy 7 a 8 důležitost využívání kvalitativních kritérií ve členských státech a podporovat smluvní strany v tom, aby uplatňovali jiná kritéria než nejnižší cenu. Eh, kompromis 9, eh, to se týká eh, udržitelnosti a inkluze. Kompromis 10, členské státy by měly zajistit, aby procedury veřejných zakázek byly v souladu s úmluvou o právech osob s postižením. Kompromis 11 a 12. Je důležité přijmout Evropský etický kodex pro veřejné zakázky pro všechny fáze procesu. Kompromis 12. Je potřeba podporovat účast malých a středních podniků v tendrech, eh, například eh, pomocí eh, povinného rozdělování, aby se vy, aby, abychom se vyhnuli závislosti na jediném dodavateli. A poslední kompromis, důležitost toho, aby všichni zúčastnění byli adekvátně vyškoleni a aby byly zvýšeny dovednosti a kvalifikace všech, kdo se zapojují do jakékoliv fáze zadávání veřejné zakázky. Dále eh, povzbuzovat univerzity, aby nabízely kurzy eh, ohledně legislativy veřejných zakázek. Eh, a to byl kompromis 17. děkuji vám moc krát. Děkuji a pak tu máme stínové zpravodaje a za SD je to pan Tarabela. Děkuji, paní předsedkyně. Asi vás nepřekvapí, že jsem spokojený, eh, když vidím těch 17 kompromisů, které navrhuje Carlos Coelho zpravodaj, protože v podstatě eh, moje frakce eh, předložila pozměňovací návrhy, které zde byly reflektovány. Chci říci pět věcí. Za prvé, role eh, veřejných zakázek, to je důležitý nástroj pro sociální inkluzi a rozvoj trhu. A lze jen kritizovat hm, pomalost, se kterou transponují členské státy směrnici z roku 2014. A za třetí, je třeba zdůraznit význam toho, že je třeba aplikovat ty ekonomicky nejvýhodnější nabídky, která ale reflektuje ty sociální aspekty. Je nejefektivnější. Potom e, oběhové hospodářství a pátý bod, to je transparentnost a integrita e, výběrových řízení. Takže ještě jednou chci poděkovat zpravodaji za vynikající práci a také stejně jako on, já chci kvitovat s uspokojením dobrou spolupráci, kterou jsme vedli se zpravodaji ostatních politických skupin a doufám, že to je zpráva, která bude vyvážená, ale i vyšle silný signál. Děkuji za EKR. Máme zde. Eh, Thank you. Thank you, Madam Chairman. Uh... Děkuji. Za prvé chci poděkovat eh, zpravodaj a stínovým zpravodajům za to, že jsme vypracovali tyto kompromisy. EKR podporuje kompromisy a to především ty, které zdůrazňují důležitost profesionalizace výběrových řízení. To eh, bylo pro nás zásadní a myslíme si, že profesionalizace otevře trh malým středním podnikům a bude to e, finančně efektivnější i pro příslušné státní orgány, protože se e, e, nebude se muset, nebudou se muset platit honoráře, vysoké honoráře různým konzultantům, takže spíše se zaměříme na konkrétní projekty a ne na byrokracii. A také i se zlepší transfer dovedností a znalostí směrem na státní orgány a veřejné orgány, takže všichni z toho budou profitovat. A teď, jak se blížíme k přijetí zprávy, tak nesmíme zapomínat na monitoring, eh, eh, tak aby skutečně tyto myšlenky byly převedeny do praxe. Ještě jednou chci poděkovat všem a budu se těšit na přijetí této zprávy. Děkuji za Alde pan Selimovič. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat panu Koejovi za vynikající práci na e, e, této významné zprávě a děkuji za vstřícnost ke kompromisům, kterou vykazoval při schůzích. ALDE podporuje všech 17 kompromisů a Eh, ten návrh, o kterém budeme hlasovat, je vyvážený, zdůrazňuje potřebu zlepšit přístupnost eh, tohoto trhu pro malé střední podniky, zdůrazňuje význam veřejných zakázek pro celou ekonomiku v EU a i to, že je třeba lépe implementovat směrnici z roku 2014, tak abychom mohli eh, jak si uvolnit ten potenciál veřejných zakázek. Jsme spokojeni s tímto výsledek a s celým tím procesem, jak probíhal. Děkuji. Děkuji a za Gue pan Jong. Denis Jong. Děkuji, paní předsedkyně. Já asi budu nudný, protože budu opakovat jenom to, co řekli předřečníci. My jsme měli dvě priority. Za prvé po mm, malé střední podniky, to se tam ocitlo v kompromisech, a za druhé zde panuje takové ne neporozumění, nedorozumění na eh, národní úrovni, pokud jde o veřejné zakázky. Malá pozornost podle nás se eh, věnuje tomu, že bychom měli aplikovat adekvátní kritéria, nejenom nízkou cenu, nejnižší cenu. Takže to myslím, že také zde je zmíněno dobře. Já mm, proto děkuji eh, za všechny kompromisy, děkuji i za vstřícnost zpravodaji, i ostatním stínovým a doufám, že mm, směřujeme směrem ke konsenzu, Bude to konsensuální zpráva. Děkuji. A za zelené pan Šoltes. Prosím, děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu Kuejovi za vynikající práci a jsem rád, že nalezl způsob, jak se dohodnout na všech těchto kompromisech. Je jich hodně, jich 17, ale jsou, byly významné E, tyto kompromisy zahrnují veškerá témata týkající se veřejných zakázek, jako transparentnost, efektivita, modernost veřejných zakázek a nebo veřejných výběrových řízení. Je to důležitý i nástroj v boji proti korupci a organizovanému zločinu, to je také důležité. A teď to bude hodně záviset na těch jednotlivých mechanismech, systémech, jak se bude implementovat tato nová směrnice ve vnitrostátní legislativě členských států. A je třeba, abychom mohli tlačit na členské státy, aby využili celou škálu možností, celý arzenál možností, aby mohli chránit nejenom vnitřní společný trh, ale i sociální práva, pracovní trh, oběhové hospodářství, to přece tady lze co zlepšit. Nejenom jde o ekonomiku, ale i o další aspekty ve společnosti. A proto je to podle mě i zásadní, aby i Evropský parlament monitoroval do budoucna, jaký bude osud eh, eh, tohoto předpisu i eh, v příštím funkčním období. A je třeba, abychom předkládali náměty Evropské komisi, aby vyhodnocovala efektivitu a důsledky e, tohoto systému výběrových řízení. Děkuji a za komisi zde máme pana Tomase Spormase. Dobré dopoledne. Já chci poděkovat panu Koejovi a stínovým zpravodajům za vynikající práci a já myslím, že tady panuje velký konsensus a mm, to nás těší mm, velice i, mm, nás, i jsme spokojeni s duchem zprávy a se všemi kompromisy. Děkuji. A budeme hlasovat ve výboru o této zprávě během příští schůze v červnu. Tedy v červnu budeme hlasovat. Děkuji všem. A nyní další bod. To jsou práva Cestující v železniční dopravě. Zde mm, nás čekají pozměňovací návrhy a naším zpravodajem je Denis de Jong. Denis de Jong má slovo. Děkuji. Um, here too, I think that we are... Uh, Já se domnívám, že mm, tedy na základě toho eh, včerejšího zasedání se stínovými zpravodaji, že nadále eh, přetrvává, přetrvává duch dobré spolupráce, tak jako dosud. I když eh, je to možná trošku komplikovanější v jistém smyslu, takže se musíme více soustředit na kvalitu našich výstupů. My jsme se dohodli, a de facto to odpovídá předcházejícím debatám v tomto výboru, že jako výbor budeme chránit práva cestujících. To je naše poslání, poněvadž jsme výborem pro ochranu spotřebitele. A je třeba, abychom právě e, tuto pozici, tento signál vyslali výboru Taran, Eh, poněvadž eh, pracujeme v rámci článku 53 plus eh, trialog a tak dále. A to znamená, že my opravdu musíme stát velice energicky za právy cestujících, poněvadž ta debata ve výboru dopravním se soustředuje trošku na něco jiného, spíše tady také na zájmy železničních eh, dopravců. Čili proto se musíme velmi energicky zasazovat za práva cestujících a tedy spotřebitelů. Spolu eh, s některými eh, s stínovými zpravodaji, který, kteří naštěstí jsou také členy výboru TRAN, eh, se nám tedy může podařit eh, posílit práva cestujících. Druhý bod, který vyplnul ze včerejšího jednání, je toto. Samozřejmě je to recast, čili mm, mm, máme poněkud omezenější prostor pro manevrování, čili eh, my eh, se můžeme eh, vlastně zabývat pouze těmi články, které mají být zreformovány, nikoli těmi ostatními. A opět i v těchto rámcích nám jde o to, abychom vnesli do věci pohled ze strany IMCO. Budeme muset si pospíšit. Eh, měli jsme tam určitý počet eh, pozměňovací návrh byl 79, já jsem přeložil 27 kompromisů a včera se nám podařilo vyřešit řadu citlivých bodů. De facto podařilo se nám shodnout na tom, že bychom chtěli co nejširší přístup k věci. A eh, to znamená, že by tam byly zahrnuty také Eh, vozidla metra nebo linky metra, eh, historické tramvaje, to jsou věci, které by členské země mohly vyjmout z působnosti těch práv cestujících. A také jsme debatovali problém železniční služby Eh, která, eh, ze služby, která se do určité míry odehrává také na území eh, nečlenské země. To je trošku problematické, ale pořád se to snažíme nějak vyřešit. Principiálně ovšem by toto mělo pokrýt všechny železniční služby v EU. No a za druhé máme dlouhý seznam článků, které mají být plně uplatňovány když to tedy srovnáme s návrhem komise nebo s mou vlastní zprávou, eh, tak eh, myslím, že se nám podařilo absolvovat velice dobrou výměnu názorů a ten eh, text o právech cestujících bude tedy aplikován všude možně, kde je to možné, až na ty výjimky. Například jsme tedy debatovali eh, otázky, jako jsou tedy eh, také přestupné, přestupní lístky, čili tady jsme se také snažili poněkud zlepšit situaci přímo na místě Eh, to znamená, eh, by bylo, eh, je tady možnost zakoupit si lístek i na ty navazující spoje už v okamžiku a na místě, kde si kupujete první lístek. A bez ohledu na to, že jde o kombinaci různých dopravců, je to samozřejmě komplikované, ale snažíme se zaplnit všechny ty mesery v systému Eh, práv cestujících. No, budeme pokračovat příští týden. Myslím, že ta atmosféra je velice dobrá a můžeme očekávat eh, dobré výsledky. A eh, při nejmenším tedy širokou podporu mnohých politických klubů. Děkuji a nyní stínový zpravodajové. Za EPP to měla být paní Tun, ale je tady místo ní eh, pan eh, kolega Pascal. Ano, eh, paní Tun se nedostavila do Bruselu z důvodu vyšší moci, takže já přečtu její stanovisko. Paní Tun věří, že po Eh, setkání s stínových zpravodajů bude možno vypracovat vyvážený text, eh, včetně kompromisů, které budou v zájmu eh, cestujících i fungování dopravní systému. Paní Tun se soustředuje na tři věci ve svých pozměňovacích návrhích. Priorita číslo jedna pro ní je to, že výbor IMCO by měl energicky podporovat práva eh, lidí, které jsou, těles, jsou tělesně postižení a mají omezenou mobilitu. Eh, paní Tun si myslí, že eh, oznámení tři hodiny předtím, před tedy dopravou by měla tedy zajistit to, aby i osoba, která má omezenou mobilitu, mohla využít eh, službu železnice. Pak je tady otázka eh, velmi malých eh, železničních zastávek. Prostě všude by měla být možnost poskytnutí asistenci postižené osobě, i když je tam je ta stanice bez permanentní obsluhy a mělo by to být na základě požadavku minimálně 24 hodin předem. Další věc je otázka dostupnost. Podle paní Tun bychom neměli bychom neměli se dostat k situaci, kde eh, dopravci nebudou poskytovat tedy informace a data o cenách a návaznosti eh, platformám, které eh, zajišťují eh, nákup lístků prostě přeprodejcům, přeprodejcům, tedy platformám, by mělo být umožněno to, aby mohli různým způsobem kombinovat návaznosti dopravy a tak dále operátoři de facto eh, budou muset eh, získávat eh, přízeň přestujících prostřednictvím nižších cen. A třetí věc je, aby byla nabídka přestupních lístků všude tam, kde je to možné a tam, kde je to možné, tedy pro toho, pro toho dopravce, zvláště pak, i když ty návazné spoje jsou také operovány týmž dopravcem. Je to všechno v zájmu usnadnění cestování pro eh, pasažéry. Eh, dále paní eh, Tun podporuje návrh pana de Jonga, kde se hovoří o zákazu veškeré diskriminace dle článku 5 a dále vyjádření o možnosti cestující vzít si sebou na palohu jízdní kola. Jinak doufáme, že se podaří dosáhnout vyváženého textu. Děkuji nyní za eh, socialistickou frakci Lucy Anderson. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděk, chtěla bych poděkovat zpravodajovi, ten začátek práce byl vynikající. Včera jsme absolvovali velice pozitivní schůzku a e, řada e, lidí k tomu přispěla. Já velice vítám e, jasné postoje, nekompromisní postoje k dosahu platnosti ze strany pana zpravodaje a jeho vysokou ambici v tomto výboru proběhne řádné projednání všech problémů, včetně problémů týkajících se teritoriality. Myslím, že na to se musíme zaměřit velice pečlivě a samozřejmě v rámci evropského zákona, ale je to důležitá věc. Já plně souhlasím s tím, že pan de Jong eh, bude muset sehrávat skutečně eh, velmi silnou roli Eh, vůči výboru TRAN. Eh, je tedy dobře, že všechny dokumenty mají kolegové stranu eh, včas k dispozici také pro vypracování kompromisu a také to musí být v našem výboru takto. Musíme myslet dopředu, pokud eh, se tedy dostaneme do nějakých problémů, doufáme, že ne, ale eh, přesto bychom měli eh, mít možnost chránit ty zájmy, které zastupujeme jako IMCO. Existují také záležitosti, které jsou v veřejném zájmu, jsou to záležitosti dobře srozumitelné ze strany veřejnosti a Evropský parlament by měl to skutečně udělat dobře, poněvadž je tato revize skutečně ostře sledována. E, k dalším bodům. Já souhlasím s tím, co e, bylo řečeno, ale jinak e, náš výbor může ještě přispět svými znalostmi v oblasti vynucování práv. V obou eh, výborech eh, má frakce k tomuto tématu předložila pozměňovací návrhy, které se týkají určitých směrnic, které jsme podrobně diskutovali a vedli jsme tu diskusi. Já mám určité obavy eh, Nevím, eh, jestli Denis eh, bude moci uspořádat ten počet setkání, který je nutný. Eh, to včerejší setkání bylo samozřejmě dobré, řešilo se mnoho problémů, ale ještě mnoho problémů také zbývá. Takže já zatím děkuji a doufám, že to dobře dopadne. Děkuji nyní za EKR pan Sulík tady bohužel není, takže eh, já přečtu jeho příspěvek. Tak především pan Sulík by rád poděkoval kolegům eh, z výboru eh, transa za spolupráci a zejména pak našemu zpravodaji, který zpracoval návrhy kompromisních příspěvků. Pan Sulík podpoří i většinu z nich, nicméně je zde několik bodů, eh, kterému působí obavy. Za prvé, eh, chci zdůraznit, že práva cestujících, eh, která musí garantovat železniční dopravci, musí být vhodná, a přiměřená. Je to, je to pasažér, kdo to všechno platí, čili on by měl mít také právo si vybrat, co bude a co nebude. A e, samozřejmě, že e, náklady pro cestujícího e, se odehrávají od nákladů dopravce, čili musíme mít také uspokojivé kompenzace. Dále se všichni shodujeme na tom, že aby fungoval evropský železní trh podobně, jako je tomu už v letecké dopravě, Eh, chtěli bychom tedy v této souvislosti upozornit na jeho pozměňovací návrh 166, který podle jeho názoru je zásadní pro lepší fungování železnic v Evropě. Dnes není problém eh, skombinovat si eh, letenku Eh, z různých dopravců, eh, jak evropských, tak mimo evropských. Eh, bohužel v železniční dopravě tomu tak zatím není. Pokud chcete trestovat z Paříže do Bratislavy třeba přes kajak.com nebo chip.com, najdete spoustu možností, máte tam srovnání cen, možnost si to přímo zarezervovat a tak dále. V případě železnic eh, tam se v podstatě nakupovat online ani nedá. Eh, je to dáno především neochotou eh, velkých dopravců zveřejňovat svoje data a zvláště pak těch veřejných, kteří nechtějí dávat svá data k dispozici soukromým firmám. Čili eh, měl by být zavedeno povinné sdílení eh, provozních dat nejenom mezi dopravci, ale také eh, prodejcům, s prodejci. Jeho pozměňovací návrh 166 je tedy nejdůležitější z hlediska a považuje ho pro sebe za kývo. Proto eh, žádá eh, pana zpravodaje, aby eh, tento návrh zohlednil. Takže děkuji. A nyní za ALDE pan Matthias von Meltenburg. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla začít, chtěl začít poděkováním zpravodaji za odvednou práci. Včera proběhla velmi kvalitní debata a shodli jsme se na mnohých pozměňovacích návrzích předložených z různých stran. Myslím, že důležité je to, abychom z tohoto výboru vyslali eh, silný signál směrem k výboru TRAN. A sice v tom smyslu, že eh, práva cestujících je věc, na které nám záleží. Samozřejmě je třeba, abychom dosáhli vhodné eh, rovnováhy mezi problematikou vyšší moci a zodpovědnosti firmy. Eh, v případě například extrémního počasí. No a pak je tady otázka eh, kompenzace za zrušené nebo spožděné spoje. Řekl bych, že se poměrně přibližujeme návrhu komise, ale musíme vyloučit z věci eh, onu vyšší moc, poněvadž eh, vidíme, eh, že v případě Eh, letecké dopravy, tam se museli projít obrovským množstvím různých eh, legislativních eh, záležitostí. No a tady u železnic bychom mohli se pokusit odstranit tu právní nejistotu, protože jak si nelze moc očekávat, nebo je třeba nějakým způsobem rozumně, rozumně vyřešit například problematiku eh, sněhu eh, a jeho vlivu na eh, dopravu. Čili to je ta otázka vyšší moci. A druhá věc, a to se obracím na komisi. Máme tady několik pozměňovacích návrhů, které se týkají možnosti, o kterých hovoří návrh komise, aby členské země mohly zavést výjimky eh, pro eh, městskou dopravu. Ale eh, v posouzení dopadů se vlastně píše, že tato toto nařízení se tedy eh, nebude týkat té, jak tomu říkáme, lehké železniční dopravy, to znamená tramvají a metra. Bylo by dobré, mm, aby si to potvrdili, poněvadž eh, proběhla obrovská debata o tramvajích a metru a jejich vynětí. Čili mm, my bychom skutečně ocenili určité vyjasnění ze strany komise, poněvadž to by nám pomohlo Eh, zpracovat kompromisy. A jinak myslím, že to jde správným směrem. Nyní eh, za zelené měla promluvit eh, Julia Reda, ale myslím, pan Šoltes to převezme. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám tímto paní Redu, která se nemohla dostavit, neboť je ještě na stínových zpravodajích otázkách copyrightu. Paní Duda chce poděkovat panu De Jongovi za eh, kompromisní návrhy. Eh, domnívá se, že eh, IMCO dostává možnost zavést nebo upravit železniční trh takový, který bude přátelský vůči spotřebitelům a nebude diskriminovat nikoho ani lidi tělesně postižené. Paní Reda eh, se domnívá, že bychom měli být ambiciozní, pokud se týče přeshraničních cest vlakem, eh, poněvadž v současné době se vše opírá pouze o jakési dobrovolné dohody mezi velkými, eh, mezi velkými dopravci. To znamená, že zavedení přestupních přestupních eh, jízdenek nebo jízdenek, které budou platit eh, eh, na, pro více dopravců, tak je dobré, že komise toto chce zavést do legislativy. Také je nutno zavést povinné sdílení dat, pokud se týče o jízdenkách a podobně. Dále je třeba, aby povinně byla zavedena možnost alternativního řešení eh, sporů. No a musíme se zabývat také eh, technickou proveditelnosti. Proto paní Reda navrhuje nový článek 10a, eh, který se tímto zabývá. Také se zabývá podmínkami zpřístupnění eh, dat železnické třetím stranám. Třetím stranám. Eh, pokud se to nepodaří eh, prosadit, pak velké železniční firmy budou otvírat své datové systémy pouze částečně a nedostatečně. nedostatečně. Proto tedy paní Reda Eh, eh, žádá, abyste podpořili její pozměňovací návrhy. Děkuji a nyní paní Gebhardt. Ano, děkuji. Já také jsem předložila řadu pozměňovacích návrhů, eh, neboť je toto důležité zejména v oblasti postupující digitalizace. Sice jde o to, aby digitalizace prospívala také cestujícím. Z toho, co bylo již řečeno, to už jsem také konstatovala. Zejména v oblasti eh, železničních cestujících existuje řada potíží, eh, například eh, jízdenka z Brém do Angolému, to znamená přeshraničně, v podstatě nebylo možné zakoupit si jednu jízdenku na celou trasu. A Eh, navíc eh, je tady otázka těch, eh, těch stávek, které jsou ohlášeny až do, až do června. Takže je zde nárok na to, aby jízdné vrátili francouzské dráhy ale ten, ta část, která eh, jde eh, německým drahám, tak německé dráhy vracet nic nechtějí, eh, protože v ní stávka není. Také je důležité, aby práva pracujících při spožděních a u mm, lidí s omezenou mobilitou nebo tělesným postižením nebo také v oblasti ztracených zavazadel. Tady máme pořád ještě spoustu problémů, které je třeba řešit. Eh, také lituji podobně jako pan zpravodaj, eh, že jednací řád neumožňuje Eh, podávat pozměňovací návrhy, které by šly dále, poněvadž jde o recast a musíme se omezovat pouze na to, co eh, komise navrhuje změnit. Eh, také je zde otázka kompenzace ze strany dopravce Eh, v případě vážného zranění nebo smrti. Tady je zatím horní hranice 175 tisíc euro a to skutečně není, není přiměřené. Myslím si, že eh, život člověka má poněkud vyšší hodnotu než eh, to, kolik se tady píše. A navíc to může být člověk, jehož úmrtí postihne celou rodinu a tak dále, čili Tady bohužel toto nemůžeme upravit, poněvadž tím se návrh rekastu netýká, ale určitě v budoucnosti toto budeme muset řešit, to je naprosto nezbytné. Děkuji. Teď bych ráda dala slovo komisi, neboť tady byly otázky na komisi. Bez mikrofonu. Thank you, chair, and thank... Eh, děkuji, paní předsedkyně. A děkuji vám za eh, skvělou debatu k tomuto důležitému návrhu. Eh, my se všichni shodneme na tom, že toto je návrh, který je tady skutečně pro občany a rovněž vidíme nebo vnímáme určitý veřejný tlak na všechny stakeholdery, v této oblasti železniční dopravy. Jen slučně. Co se týče právní otázky, pokud se týče eh, působnosti, eh, směrnice působnosti tedy tohoto předpisu, pokud se týče tedy eh, lehké železniční dopravy, to znamená metro, tramvaje a příměstská doprava, tak to skutečně v našem návrhu je řešeno. V článku 2 je skutečně řečeno, že ta eh, eh, směrnice Rady z roku 95 je eh, prostě výchozím dokumentem. Ano, my jsme to teď změnili, Eh, je to tedy směrnice 34 z roku 12 a v ní je článek 2, respektive odstavec zde tohoto článku, kde se hovoří o udělování licencí. Eh, veškerá licencovaná vlaková doprava eh, spadá do působnosti této směrnice. A to znamená, že závisí také na členské zemi, kdo tam eh, bude spadat a ne, protože i tou lehkou železniční dopravu eh, některé členské země licencují. A když se podíváme na ten celý text, tak závisí to nejenom na licencích, ale také na veškerém železničním provozu eh, domácím i zahraničním a po celé Unii. A co se týče eh, výjimky městské, příměstské a regionu, regionální železniční dopravy, tak ta už tady existovala z dřívějška, eh, takže my jsme to neměnili. Eh, my jsme si uvědomili, že prostě kdybychom s tou působností hýbali, kdybychom ji rozšiřovali nebo rušili výjimky, takže by to bylo těžké pro české země. A pouze tady vidíme to, že výjimky nebudou povoleny v přeshraniční dopravě. Jinak to eh, znění textu je možná komplikované tím, že je tam řada odkazů na další texty, takže pokud eh, by se vám podařilo přijít s něčím přehlednějším a jednodušším, tak eh, to bychom byli pro. Ale nám tady šlo o to, aby eh, eh, se de facto ta celková technika nezměnila eh, prostřednictvím pozměňovacích návrhů, čili de facto základní pravidlo je takové, že vše, co je licencováno, podléhá této směrnici a ten zbytek ne. Ale to můžeme samozřejmě vyjasnit, pokud bude i písemně, pokud bude třeba. Pokud se týče eh, těch přestupních lístků, návrhu je mnoho, uspokojivé řešení je těžko dosáhnout. Eh, náš návrh prostě vypadá tak, jak ho máte před sebou, poněvadž my máme ještě další eh, rámec, to je ten železniční balíček, a ta, i tam se hovořilo o přestupních lístcích. Tam jsme se dohodli, že nebudeme vynucovat prodej přestupních lístků s tím, že počkáme a až budeme tedy vyhodnocovat působení toho balíčku, pak uvidíme, co s tím dále. Jinak jsme velice rádi, že se vám daří dosáhnout takového pokroku a také chápeme váš přístup k věci, tedy to zaměření na práva cestujících. Pro nás samozřejmě je to trošku jinak, musíme brát v úvahu také všechny další hráče, to znamená i e, železniční dopravce. E, chceme jim trošku pomoci také v té oblasti e, vyšší moci a co se týče právní jistoty, tak tady bych chtěla připomenout, že samozřejmě čím čím užší bude ta definice přesnější, tak tím bude lépe. Pan zpravodaj tedy také navrhuje, abychom to zcela eh, vyškrtli, ale podle našeho posouzení eh, také s českými zeměmi musíme říci, že eh, byl požadavek, aby tam takováto, takováto definice byla, i když ve velmi omezené podobě. Děkuji. E, teď se ptám pana zpravodaje, zda chce ještě závěrem něco dodat. E, já bych e, chtěl slušně odpovědět na tu debatu. A sice mám jednu procedurální připomínku, kromě toho. Myslím si, že ta působnost je velice důležitá, jak říká komise. My jsme se včera shodli na tom, že Eh, budeme eh, toto řešit bilaterálně eh, také s komisí. Proč? Protože my se skutečně snažíme prosazovat práva cestujících a je to tedy velice obtížné, pokud máte situaci třeba v metru, a budete tam žádat prostě od nich stejnou úroveň služeb jako na železnici. To by potom skutečně bylo velmi obtížné eh, žádat, aby třeba na eh, stanici metra v Bruselu byly k dispozici také eh, železniční jízdenky pro dálkové spoje. K tomu, co tady bylo řečeno, mně se nezdá, že by tady bylo příliš mnoho problémů. Osoby s tělesným postižením, tak na ty se prostě vztahuje obecný princip eh, takový, že těmto lidem je prostě eh, nutné umožnit úplně stejnou přístup dopravním, stejný přístup dopravním službám jako všem ostatním osobám eh, za minimálních rozdílů. Čili potom, pokud tedy jsou tam dlouhé, tak je to v eh, návrhu komise, pokud musí eh, osoba postižená dlouho čekat na to, aby byla poskytnutá služba, tak to už je určitá forma diskriminace. Za druhé, rozlišování mezi eh, tím, co je možné udělat v oblasti vyšší moci a v oblasti kompenzací. Já si myslím, že v trialogu, až nastane tak eh, tam možná nastane okamžik, kdy budeme muset ustoupit. Ale v současné době eh, cestující v železniční dopravě eh, tam de facto mm, nemusí, ne, nestojí tam proti ním výjimka v případě vyšší moci. To znamená, pokud ji zavedeme, tak tím se zhoršuje jejich postavení. Takže my eh, tady zavádíme něco, co zatím neexistuje. Nicméně třeba ty vysokorychlostní vlaky, tam už jsou jakési kompenzace eh, zaváděny na dobrovolné bázi. Mm, mělo by to být v podstatě prakticky poušitelné, že ano, a nemělo by eh, docházet situacím, kdy v praxi uh, cestující očekávají, očekávají eh, tedy toto. No, prostě chci říci, že eh, pokud chceme zrušit vyšší most, pak bychom neměli zavádět příliš mnoho kompenzací, měli bychom to tedy držet v určité minimální úrovni. Jinak pokud se týče nákupu lístků, eh, zvláště přestupních lístků, tak tady je naprosto nezbytné Eh, sdílet data v reálném čase. Dále, včera jsme se shodli na tom, že eh, eh, ano, máme, máme vlastně už jenom jednu setkání s nových zpravodajů, tak doufáme, že budeme moci alespoň prodloužit, poněvadž toho času je opravdu málo. No a budeme se snažit o dosažení dalších kompromisů. To znamená, že budeme zatím pracovat písemným postupem až do příští eh, příští schůze stínových zpravodajů. Eh, přičemž výsledek toho prvního eh, setkání tím zpravodajů a tak to, to budeme muset jaksi právě písemně urychlit. Děkuji, Denisy. Příště, eh, až budeme mít toto na tématu, tak to bude hlasování na našem červnovém zasedání. No a tím se můžeme přesunout k našemu dalšímu tématu a to je debata o obecném rozpočtu Evropské unie na finanční rok 2019 a to všechny kapitoly. Jak víte, hlavním zpravodajem pro rozpočet eh, z výboru BAČ navštěvuje ostatní výbory a eh, vysvětluje eh, okolnosti rozpočtového postupu na příští rok. Letos je zpravodajem pan Vioty. který nám teď vysvětlí, co nás čeká a co můžeme očekávat. Takže prosím ho, aby přišel sem dopředu. Ehm, e Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poděkovat za vřelé přijetí na vašem výboru. Pro mě je e, důležité toto turné po výborech, tak abych vysvětloval různé technické aspekty rozpočtu Eh, které my u nás eh, ve výboru eh, mm, sice mm, analyzujeme, ale často nechápeme úplně do detailu, proto návštěvy v jednotlivých výborech a včetně vašeho výboru, to mi umožní vždycky prohloubit tyto naše znalosti důležité pro dohodovací řízení. Takže to je otázka metody, která je důležitá. A teď ještě něco k obsahu i řeknu. Eh, takže metoda. Můj záměr, mm, v podstatě jako i záměr předchozích zpravodajů, je co nejvíce eh, získat podporu, dohodnout se se všemi v Evropském parlamentu, právě na mandátu, o který požádám poté eh, pro čas na triologu a dohodovacím řízení. A musí to být dohoda nejenom politická mezi politickými skupinami, ale i institucionální dohoda, tak abychom i měli zde co největší konsensus mm, s těmi různými specializovanými pracovišti. A jak bych ještě řekl, <clears throat> myslím si a doufám, že e, to asi není naposledy, kdy se vidíme, e, formálně či neformálně, ale určitě i zde Eh, lze očekávat do konce uzavření této procedury, že ještě se budeme vydávat. A nyní k těm konkrétním tématům. Máme za to, že tady bohužel ještě nemáme v ruce návrh rozpočtu od Evropské komise, protože návrh rozpočtu se předloží 23. Eh, tedy příští týden, takže ještě nemáme eh, čísla, ale víme, Eh, jaké jsou mm, ty body, ze kterých nechcete ustoupit vy jako váš výbor a eh, o tom budeme právě jednat dnes dopoledne. Ano, já se omlouvám, protože já za 20 eh, minut zase budu se, se vrátit na hlasování do vlastního výboru. A je třeba, abychom se tedy dohodli na určitých bodech. Především je třeba garantovat, že evropský rozpočet bude uh, Eh, podporovat především evropský vnitřní trh, který musí být efektivní, především bude podporovat ekonomiku v digitální éře. Je třeba, je třeba program jako program COSME, to je hlavní program eh, pro Evropskou unii a hodně, mm, tedy občané eh, v něj vkládají eh, mm, naději, takže je třeba, aby byl adekvátně zafinancován. Také třeba garantovat i prostřednictvím rozpočtu a prostřednictvím jednotlivých tedy eh, okruhů, které se týkají vašeho výboru, je třeba garantovat Eh, že budou eh, chráněny zájmy spotřebitelů ve všech našich politikách, eh, rozličných politikách EU. A je třeba tedy proto garantovat adekvátní částky v roce 2018, respektive tedy 19. Mm, to je v návrhu a v dalších letech je třeba garantovat adekvátní výdaje především v oblasti eh, cel. Je třeba nalézt rovnováhu mezi investicemi členských států a eh, eh, investicemi na úrovni EU. A potom je třeba nalézt i adekvátní financování Evropského normalizačního úřadu, takže Evropské normalizace. Tak nakonec vím, že vy Zatím možná mm, to vidíte pouze jaksi na povrchu, zatím ještě ne tak analyticky, eh, ale vy jste třeba již předložili pilotní projekty pro rozpočet roku 2019 a k tomu musím říci, stejně jako se stalo ve všech ostatních výborech, tak mm, naše instituce předláží projekty, které skutečně jsou velice inovativní, mimořádně inovativní. Eh, ve vašem případě jde o ochranu spotřebitele a týká se to ale i dalších sektorů. Třeba cestovní ruch, to je další váš projekt eh, ochrana spotřebitele v cestovním ruchu. To jsou významné projekty. A takže upřímně nyní, říkám vám to tady upřímně, protože by bylo by hloupé, kdybych nebyl upřímný v této fázi. Víte, že rozpočet, který máme k dispozici na pilotní projekty, je rozpočet, který je omezený, bohužel. A zde možná my máme sice velkou diskreční pravomoc s ním nakládat, disponovat, ale ta suma je omezená. Já tedy budu apelovat na všechny výbory, aby vyvinuli úsilí já jsem říkal na začátku, že chci spolupracovat eh, s vámi v každé té fázi rozpočtové procedury a chci na všechny apelovat, aby vyvinuli určité úsilí a snažili se stanovit si priority nejenom priority jednotlivých výborů, ale by nakonec to byly priority celého parlamentu. Eh, co se týče těchto nových projektů a nových investic, musí to být dlouhodobé investice, které budou mít tu schopnost, že eh, budou mít dlouhodobý časový dopad. Já to tady říkám, protože by mm, to by nebylo ode mě pěkné, kdybych tady sliboval různé věci, které nakonec se ne, nebudeme moci podpořit. Nemůžeme podpořit všechny projekty, musíme udělat selekci. A selekci a je třeba uspokojit nejenom jednotlivé výbory, ale především eh, zájmy celého parlamentu a hlavně evropských občanů. Tedy rád teď si vyslechnu vaše připomínky a rád, rád i odpovím. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you very much. Děkuji vám a teď dám slovo našemu zpravodaji panu Selimovičovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl poděkovat panu Viotimu za to, že jsem přišel na výměnu názorů o tom, co očekávat a jakých aspektů jak, jaké, jaké aspekty vnitřního trhu a ochrany spotřebitele budou zahrnuty do rozpočtu na rok 2019. Jakožto zpravodaj našeho výboru bych chtěl zdůraznit následující. Jednotný trh je z definice největším úspěchem Evropské unie a jenom mezi lety 92 a 2006 zvýšil HDP o dvě. 2,2%, což je 233 miliard euro a zvýšil zaměstnanost o 1,4%, což je 2,8 milionů pracovních míst odstranil eh, hranice pro osoby, eh, kapitál, zboží a služby, což jsou všechno fakta, která dnes bereme jako samozřejmost. Nicméně eh, ne všechno je úplně růžové, stále ještě eh, je třeba udělat hodně věcí a eh, návrh komise stanovuje časové limity a obsahuje návrhy, které si myslíme, že za eh, výbor IMCO by měly být v návrhu na rok 2019. Za prvé je to celní politika, jak říkal pan Vioty. Celní unie je základem Evropské unie, je zásadní pro fungování jednotného trhu. Jednotný trh může správně fungovat, jenom jsou-li eh, společně uplatňována eh, společná pravidla na vnějších hranicích a národní celní orgány musí musí fungovat jako jeden celek. Tady nám zbývá ještě e, urazit dlouhou cestu, než bude tento cíl naplněn. E, členské státy e, pomalu přecházejí na plně elektronické operace. Eh, mezi eh, ekonomickými subjekty a celními orgány. Proto je třeba nastavit rovnováhu mezi snahou členských států a rozpočtem Evropské unie. A je třeba přehodnotit, zda je třeba navýšit výdaje v této oblasti za účelem spolufinancování eh, interoperabilních počítačových systémů. Za druhé, pokud jde o malé a střední podniky, Malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky. V roce 2015 tvořily dvě třetiny pracovních míst v Evropské unii. Přestože eh, patrně unikly dopadům finanční krize z let 2008-2009, stojí před mnoha problémy, jak zdůrazňuje poslední výroční zpráva komise. Jednou z těchto eh, výzev je například přizpůsobení se novým realitám elektronického obchodu ale také eh, jsou to problémy, pokud jde o přístup k zárukám a půjčkám a kapitálu. To je zásadní priorita pro rok 2019, aby byl dostatečně financován program COSME. Eh, dále k ochraně spotřebitele. Eh, ochrana spotřebitele eh, je ohrožena dnešní realitou elektronického obchodu. Tento typ obchodu vzrůstá, rozrůstá se, ale ještě jeho potenciál není plně využit. 15% spotřebitelů nakupuje online, 8% firem zasílá přeshraničně. Proč to je? protože zákazníci nedůvěřují eh, online obchodům. Tady je třeba vyčlenit finance na ochranu spotřebitelů, eh, zejména vzhledem k tomu, že v roce 2019 vejdou v platnost důležité legislativní akty, jako jsou eh, návrhy o smlouvě o poskytování digitálního obsahu a další. Ještě jednou děkuji panu Viotimu za to, že přišel do výboru IMKO na tuto diskuzi. Děkuji vám. Děkuji. Nyní e, za EPP je stínovou zpravodajkou paní Tun, ale tu zastupuje Pascal Arimon. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní Tun mě požádala, abych ji dnes zastoupil na této debatě, takže e, jejím jménem vás e, zdravím. Paní Tun souhlasí s tím, co se píše v parlamentním ustanění k obecným pokynům Eh, rozpočtu na rok 2019. Je to ustanovení z března 2018. Výzkum, konkurenceschopnost a malé a střední podniky jsou zásadní pro růst pracovní a pracovní místa a evropský rozpočet by měl zdůraznit důležitost toho, že evropské firmy musí mít příznivé prostředí pro výzkum, inovace a investice aby tak vznikla evropská ekonomika, která by byla skutečně konkurenceschopná na globální úrovni. Je důležité připomenout, že Evropská unie by měla dělat více pro to, aby zlepšila životy občanů dnes i v budoucnu. Paní Thun by ráda zdůraznila důležitost jednotného trhu a ochrany spotřebitelů. Pevně se domnívá, že všechny finanční nástroje na podporu jednotného trhu a ochrany spotřebitele jsou zásadní zásadní a že jsou v zájmu Evropské unie. Rozpočet na rok 2019 se musí na tyto nástroje soustředit a vyhnout se škrtům v dotyčných programech které jsou nesmírně důležité pro spotřebitele i pro firmy, zejména malé a střední. K těmto finančním nástrojům patří také pilotní programy a přípravné akce předložené výboru IMCO. Zejména by paní Thun ráda zdůraznila důležitost dvou pilotních projektů, které podporuje jak paní Thun, tak další kolegové. Za prvé je to pilotní projekt hodnotící údajné rozdíly v kvalitě produktů prodávaných na jednotném trhu. Tady je třeba prohloubit analýzu dosavadních výsledků testování z JRC a e, uplatňování legislativy příslušnými orgány efektivně a jednotně na jednotném trhu. E, za druhé, je to pilotní projekt paní Vajdere, monitorování případného nespravedlivého profilování spotřebitelů a cen e, leteckými společnostmi. Tady jde o zkoumání praktik, které používají letecké společnosti a informování spotřebitelů o těchto praktikách. Paní Tun žádá výbor Bač o podporu těchto e, dvou finančních nástrojů při e, diskuzích o rozpočtu na rok 2019. Děkuji vám. Děkuji, nevidím tu nikoho z SD, takže dám slovo Denu Daltonovi. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. E, nejprve Vzhledem k tomu, že tu máme i zpravodaje, což je skvělé, chtěl bych říci, že mně se úplně nelíbí ta každoroční rozpočtová procedura. Každý výbor je izolovaný ve svém oboru, každý výbor v podstatě předloží své výdajové priority, což samozřejmě udělám i já. Ale pro rozpočet jako celek to znamená, že zpravodaj dostane e, spoustu e, žádostí o navýšení výdajů bez jakékoliv seriózní diskuze o tom, kde by se mělo škrtat a kde dostaneme za ty peníze největší hodnotu. Mně by se tedy líbil silnější rozpočet pro eh, oblast IMCO, ale to by se mělo vykompenzovat škrty v jiných oblastech, eh, o čemž nemůžeme hovořit tady, nicméně parlament jako celek by o tom hovořit měl, protože jinak se rozpočty budou neustále jenom zvětšovat, což pro EU obecně není dobře. Eh, nicméně, pokud jde o IMCO, myslím si, že bychom měli být ambicioznější. Výdaje na jednotný trh pomáhají ekonomickému růstu a navrátí se daňovým poplatníkům způsobem, jak mnohé jiné výdaje ne. Nicméně růst a konkurenceschopnost závisí také na digitální revoluci, to musí být priorita v rozpočtu. Spotřebitel stojí ve středobodu našeho zájmu, měl by být klíčovou horizontální prioritou E, jako, e, takže Solvit a e, evropské sítě center spotřebitelů jsou také důležité. Právě tak jako další nástroj Evropský celní kodex, který potřebuje patřičnou finanční podporu na rozvoj interoperabilních systémů. Eh, také zjednodušení eh, celních procedur je zásadní pro boj proti podvodům a může přinést do rozpočtu více příjmů, pakliže cla budou nastavena správně. Eh, malé a střední podniky jsou páteří ekonomiky, to už tu zaznělo, a patřičná alokace na COSME a Enterprise Europe Network by měla být také prioritou. Právě tak Eh, je třeba posilovat konkurenceschopnost Evropské unie a proto je potřeba podpořit Evropskou organizaci standardů. To jsou skutečné priority, ale myslím si, že na ten rozpočet je třeba se dívat celkově z pohledu celého parlamentu a hledat oblasti, kde můžeme škrtat, abychom mohli navýšit výdaje v důležitých oblastech, jako je vnitřní trh. Děkuji. Pokud nikdo další si nepřeje vzít slovo, tak já dám slovo znovu panu zpravodaji. Máte-li k tomu co dodat, prosím, pane Vioty. Děkuji. Jak jsem očekával, tak ano. Eh, to bylo důležité, že jsem přišel dnes dopoledne, mm, protože Eh, jsem lépe pochopil priority vašeho výboru a eh, to bylo třeba se dozvědět od vás přímo. Eh, především, co je pro mě podstatné, je to téma malých středních podniků to eh, je téma, který ne, které se netýká samozřejmě pouze výboru IMCO, ale to zajímá všechny ostatní výbory, eh, které eh, svým způsobem také jsou kompetentní pro toto téma, aby tedy v rozpočtu se vzali do úvahy malé střední podniky, protože Mm, to, ty mají velkou přidanou hodnotu i jsou důležité pro zaměstnanost. Děkuji za vaše úvahy eh, k těm pilotním projektům. To mi hodně pomůže pochopit eh, vaše priority. A z pohledu metodiky, no samozřejmě, téma eh, té celní unie, zde třeba posílit e-commerce, aby občané měli veškeré záruky, aby ty jsou nezbytné pro elektronické obchodování. Co se týče metodiky, ano, i mm, opakuji tedy, e, mě se e, nelíbí takový ten rozšíšený pohled na toto, jak řekl kolega Dalton. Všechny výbory mi říkají, že jejich eh, témata jsou prioritní pro Evropskou unii a že je třeba hledat zdroje v jiných programech eh, a převést to. Já se proto eh, jsem řekl, se budu snažit spolupracovat se všemi výbory a ne tedy mm, je ostříštěně brát do úvahy zájmy, priority jednotlivých výborů, ale to, co je v zájmu celé Evropské unie. A e, i v tomto smyslu je třeba odsouhlasit mandát pro trialog. Mm, e, je třeba, aby zde e, to byl zájem celého Evropského parlamentu, abychom zde měli podporu nejenom podporu politickou, tedy politických skupin, jak jsem řekl, ale celé instituce. To nebude snadné. To nebude snadné, ale pokusím se toto zrealizovat eh, díky součinnosti se všemi. Děkuji ještě jednou, že jste mě přizvali, to bylo pro mě významné. A jak jsem říkal, pokud budete kdykoliv mít potřebu, tak se se mnou skontaktujte formálně či neformálně, protože to je ta moje zpráva, ta se týká všech eh, výborů, celého parlamentu, nejenom rozpočtového výboru. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji vám. A dalším bodem našeho pořadu jednání je výměna názorů s Evropskou komisí na téma eh, opatření eh, za účelem efektivního boje s ilegálním obsahem na internetu. Z Evropské komise to máme pana Wernera Štenga, který je... Ne, někdo jiný tu je? tak je to paní Roš Laguna, omlouvám se, která nám tu představí doporučení komise. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám. Já to vezmu velice stručně. Jak víte, komise eh, už dříve přijala doporučení, o kterém dnes diskutujeme. Přijala ho v září 2017. Je to sdělení o ilegálním obsahu, které představuje hlavní eh, linie, po kterých se musíme pustit, pokud jde o ilegální obsah na eh, online platformách. E, také se zmiňujeme o spolupráci členských států a jejich proaktivitě v boji s ilegálním obsahem. Mezi tímto sdělením a doporučením se komise rozhodla změnit politi- proměnit politické pokyny v nezávazný právní instrument, což je tedy toto doporučení, které se obrací na členské státy a online platformy, což je poměrně neobvyklé, protože většinou eh, dáváme doporučení členským státům. Hlavní myšlenkou bylo řídit se principem spolupráce a povzbuzovat k proaktivním krokům a dobrovolným opatřením soukromých aktérů e, v boji proti ilegálnímu obsahu. A proměnit toto doporučení v právní text, ale v podstatě je zatím stejná filozofie. Je to nezávazný nástroj, nikomu neukládáme povinnosti, pouze povzbuzujeme tuto aktivitu. A v podstatě se opíráme o osvědčené postupy které už existují a o kterých diskutujeme s různými zainteresovanými stranami. Toto doporučení má odlišnou strukturu od sdělení protože obsahuje obecnou kapitolu, která pokrývá všechny možné typy ilegálního obsahu. Víme, že ilegální obsah je velice různorodý problém, je to e, dětská pornografie, také jsou to porušování copyrightu, padělané zboží, bezpečí, e, bezpečnost produktů a tak dále. E, existuje široká škála typů ilegálního obsahu. To doporučení je projevem politické potřeby eh, jednat zejména proti teroristickému obsahu, protože ten je v Evropě velkou hrozbou a je to oblast, ve které děláme pokroky ve spolupráci s největšími online platformy, eh, platformami v rámci Evropského internetového fóra. Žádáme online platformy, aby reagovaly zejména rychle a zasílali eh, oznámení eh, policejním orgánům v případě, že narazí na teroristický obsah a žádáme je, aby tento obsah odstranili pokud možno do jedné hodiny. a žádáme je, aby spolupracovali a aby se vyhýbali situacím, kdy již jednou odstraněný obsah se objeví znovu. Od vydání tohoto doporučení, které je z 1. března, jsme ještě vydali počáteční posouzení dopadu hned den poté, ve kterém komise eh, oznámila, že se bude dále tomuto tématu eh, věnovat. Navrhujeme několik možností do budoucna, Samozřejmě první možností je ten základní scénář, ve kterém nebudeme dělat nic a budeme pokračovat v monitorování účinku tohoto doporučení. To bychom potom mohli doprovodit následnými kroky a monitoringem dalších měkkých opatření a povzbuzovat spolupráci, financovat a poskytovat pomoc zejména malým platformám, a malým a středním podnikům, které nezvládají ilegální obsah eh, pomocí stejných zdrojů, jako mají velké platformy. Pak jsou na stole ještě další možnosti a to je další legislativní opatření v případě, že zjistíme, že měkká opatření v rámci eh, spolupráce nestačí. pak by jednou z možností bylo navrhnout eh, závazný zákonný nástroj ohledně teroristického obsahu. A ještě další možností je navrhnout eh, zase právní nástroj, ale pokrývající všechny typy ilegálního obsahu, nebo přinejmenším více typů nelegálního obsahu, než je pouze terorismus. Teď tedy schromažďujeme fakta, pracujeme na posouzení dopadu a zahájili jsme také veřejnou konzultaci. a byla bych velice ráda, kdybyste rozšířili tuto informaci mezi své voliče, protože čím více názorů, tím je to pro nás zajímavější. Tato veřejná konzultace poběží do 25. června. Kromě toho eh, provádíme průzkum Eurobarometru, abychom získali názory uživatelů. Protože na uživatele se často zapomíná. Většinou se dozvídáme názory eh, různých subjektů a samozřejmě členských států, ale potřebujeme více dat o dopadu ilegálního obsahu na běžného uživatele. Ať už to, zda se někdy setkali s ilegálním obsahem a nahlásili ho, a co se s tím obsahem stalo, anebo zda byl někdy odstraněn jejich obsah. A zda někdy měli pocit, že byl odstraněn nesprávně. To jsou tedy kroky, eh, které hodláme podniknout. Kromě toho vedeme samozřejmě dialogy s různými platformami na téma terorismus, ilegální projevy nesnášenlivosti, padělané produkty a tak dále. Monitorujeme také implementaci a zjišťujeme, zda ta samoregulace přináší výsledky e, rychle. V takovém případě by nebylo nutné konat legislativní kroky. To je tedy v hrubých obrysech eh, to, co v komisi děláme a eh, já velice ráda odpovím na vaše otázky. Dobře, děkuji za tuto prezentaci. Chce si někdo z kolegů vzít slovo a položit eh, komisi otázku? Ana Maria má otázku, ale já mám taky otázku a vy to máte návštěvníky tak eh, já mám ještě konkrétní otázku, protože jste se zmínila ilegálního obsahu souvisejícího s terorismem a tak dále. Eh, mnoho vlád, například belgická vláda, pracuje na odstraňování případného obsahu pocházejícího od teroristických skupin. Nevím tedy, jestli teď probíhá nějaká spolupráce mezi komisí na jedné straně a národními orgány na druhé straně, jestli probíhá výměna osvědčených postupů a jakým způsobem by mohla Evropská komise pomoci vládám členských států, které stojí před stejnými problémy. To je tedy moje otázka. Děkuji za tuto otázku. Ano, tohle je spolupráce, která probíhá a která funguje poměrně dobře v rámci Evropského internetového fóra, kde usedá u jednoho stolu komise, a velké online platformy. Ze začátku jsme měli Google, YouTube, Twitter, eh, Microsoft a Facebook a teď eh, se to rozšířilo i na menší platformy. Protože vidíme, že obsah se přesouvá z těch velkých platform, která už mají striktní opatření, na menší platformy Eh, máme eh, například případ eh, společnosti o jedné osobě, která provozuje online platformu a která zkrátka nemá zdroje na to, aby bojovala proti ilegálnímu obsahu. Pak tu máme policejní orgány z členských států a ta spolupráce probíhá také v kontextu Europolu. Europol je orgán, který spolupracuje s policejními strukturami v jednotlivých členských státech a zejména jednotka IRU v Europolu úzce spolupracuje s různými odděleními pro internet členských států. Takže ty národní eh, jednotky pro internet eh, se mohou vypořádat eh, s ilegálním obsahem přímo tím, že se obrátí na platformu, anebo to může jít přes jednotku IRU v Europolu, což je další možný kanál. Dobře, děkuji vám. A teď Catherine Steeler, prosím. Děkuji, já jsem právě byla na pracovní skupině stínových zpravodajů pro eh, copyright, eh, takže se omlouvám, že jsem tu nebyla a neslyšela prezentaci, ale teď jste hovořila o tom, jak spolupracují členské státy. Eh, mohla byste nám prozradit, které členské státy spolupracují nejefektivněji a jakým způsobem momentálně si vyměňují osvědčené postupy, jak to v praxi funguje? Protože to by nás všechny velice zajímalo samozřejmě, jak odstranit ilegální obsah co nejrychleji a jak to udělat v současném světě. Vím, že tady je potřeba fungovat globálně, takže možná byste nám mohla prozradit, jak to přesně probíhá. Protože pokud by se nám společně povedlo eh, nastavit eh, agendu, nastavit eh, správný přístup, tak by to bylo v zájmu naší národní bezpečnosti, v zájmu bezpečnosti dětí a celé škály dalších témat. Takže tohle je důležité téma, které nás velice zajímá a chceme s vámi spolupracovat a ukázat vám, že přinášíme výsledky v oblasti, která je velice důležitá pro občany. Děkuji. Ano, skutečně. Tato spolupráce probíhá především v kontextu internetového fóra. Příští týden 22. se bude konat nové monitorovací kolo s firmami, ale i s členskými státy. I mm, členské státy také mezi sebou eh, diskutují, jaká nejlepší opatření přijmout. Za prvé vůbec identifikovat ten obsah, protože na to musíte mít technické prostředky, abyste identifikovali nelegální obsah, musíte mít jazykové dovednosti a všechno, abyste mohli zjistit, zda ten obsah je skutečně třeba teroristickou propagandou či ne. A samozřejmě členské státy mají různé možnosti a zdroje. Eh, Europol chce tedy eh, to dát všechno dohromady a zmaximalizovat efektivitu takovýchto nástrojů. Pokud jde o globální spolupráci, ano, ono nestačí, když ten problém budeme řešit pouze v Evropě, ale ten obsah se šíří po celé planetě a někteří nechtějí s námi spolupracovat, anebo ani vůbec je to nezajímá, neznají tu iniciativu. A také i ty online platformy, ty také některé dobrovolně již se zapojují a mm, vytvořili to globální internetové fórum, kdy si vyměňují zkušenosti, i s tím Evropským fórem a také i vytvoří tako, vytvořili takový eh, ko, takové konsorcium a vytvořili takovou databázi toho, co eh, identifikovali jako nelegální obsah eh, a dávají toto k dispozici, tento, tyto soubory jiným platformám. Naším záměrem je také tu databázi dát k dispozici menším platformám, aby všichni mohli profitovat z této investice, kterou podnikli do průzkumu. Děkuji, doufám, že jsem tím odpověděla na otázky. Dobře, děkuji. Nyní bych dala slovo Dytě Charanzové. Prosím, máte slovo. Děkuji. Omlouvám se za spoždění, byla jsem na výboru INTA. Já bych za sebe zúraznila slovo rovnováha. Myslím si, že musíme nalézt rovnováhu, rovnováhu mezi bojem proti terorismem, sexuálním zneužíváním, šíření nenávisti, porušováním za, eh, copyrightu a eh, E, ochranou soukromí, práv e, občanů a soudní ochranou. To znamená, tyto nástroje, toto úsilí nemůže být někým zneužíváno. Ti, kteří zneužívají nelegální obsah a kteří porušují copyright, ale nechceme tedy samozřejmě, aby ta, všechny filmy tam nelegálně eh, mohly být pouštěny, ale ne, eh, abychom odstraňovali každý obsah jenom kvůli tomu, že si tam eh, někdo dá nějakou eh, písničku k narozeninám. Je třeba nalézt rovnováhu, protože eh, Eh, online prostředí eh, samozřejmě není žádnou výjimkou. Je to jednotný trh, stejně jako e-commerce. Je to globální eh, trh pro myšlenky, pro obsah, proto podporujeme tuto směrnici, ale některé části podle nás je třeba rozpracovat tak, abychom zajistili tam, že skutečně se bude Eh, řádně aplikovat eh, ku prospěchu všech držitelů práv i uživatelů. Proto jsem i podepsala eh, ten dopis, kdy apelujeme na to, abychom jednali. Je to naše povinnost. Potřebujeme mít jasná závazná pravidla, Nemůžeme eh, mm, mm, připustit, aby soukromé firmy se staly policií i porotou i soudem, aby sami rozhodovali o pravidlech. Navíc máme tady 27 různých mm, právních řádů a většinou ta webovská stránka má jednu strukturu bez ohledu na jazyk a není možné, abychom měli různé procedury podle IP adres uživatelů. To nejde. To podkopává eh, princip eh, země E, země e, sídla nebo provozovny. A takže e, to, co je notice a takedown, to musí být jasné pro všechny subjekty. Například jedno z těch chování je, jsou ty desinformační aktivity Ruska a ten systém těch lajků na obsahu a oni v podstatě ten obsah dostal tisíce lajků a dostali se tak nahoru úplně v tom, v tom žebříčku a ten, který obsah se jim nelíbil, tak ten také byl takto označen a v podstatě takto ta stránka se zablokovala, často tím automatizovaným systémem. A perf, takže zcela perfektní obsah byl zablokován. A i když potom byl odblokován, tak to už nemohlo mít ten dopad, jaký mělo mít. Takže já doufám, že komise eh, přijme eh, nařízení, které se bude týkat eh, toho notice a těch akcí co nejdříve. A doufám, že přece máme ještě na to čas a tato doporučení pomohou členským státům při přípravě vnitrostátních pravidel, ale eh, nebude to řešit tu roztříštěnost v EU. Také to nezabrání roztříštěnosti mezi těmi hostitelskými službami. A mm, když se podíváme na Facebook a ten skandál, tak přece je jasné, že náš Eh, přístup eh, eh, nemůže být jenom složen z, z nějakých součástí, ale musí být celkový. Děkuji. Možná komise bych chtěla zareagovat. Ano, děkuji. Vy jste zmínila mnoho věcí, kterými se zabavím, zabýváme i my v pracovním programu. A já bych ráda té zdůraznila tu otázku mm, rovnováhy. Ano, rovnováha, balance, eh, rovnováha, to je koncepce, eh, kterou se řídíme v, v každé naší činnosti. Je to těžké, bylo to těžké v roce 2000, když jsme přijali směrnici o elektronickém obchodování a infosok, když jsme společně vyjednávali tady a mm, soudní dvůr potom ještě mm, zlepšil e, tuto, vylepšil tuto e, koncepci e, institut rovnováhy a to doporučení jasně apeluje na to, že je třeba, abychom měli rovnováhu nejenom, že apelujeme na to, aby rychle byl stažen nelegální obsah, ale také mm, apelujeme na to, abychom se vyhnuli tomu, že ten nelegální Eh, obsah eh, bude milně stažen, to taky je špatně, protože potom bychom mohli mít problémy. Eh, mohlo by to znamenat různé právní či finanční riziko pro nás. To doporučení jasně apeluje tedy na to, aby zde se zavedla ta procedura těch oznamování, těch notice, to označování, takže, když, takže aby bylo možné, eh, když někdo tedy jehož obsah byl stažen, tak aby mohl napadnout to rozhodnutí. A eh, protože podá tedy legal notice, to, to, tedy to svoji námitku, ano, ale víme, že máme platformy jako Twitter, eh, Facebook, tak prostě apelují, aplikují vlastní mm, podmínky a mm, Eh, takže sami stáhnou třeba obsah, který podle nich je nepřijatelný, takže mají na to vlastní pravidla. Ano, moc se to všechno vyvíjí. Ty online platformy jsou žádány tedy, aby aplikovaly vlastně takovou due diligence, mm, mm, aby vyvinuli veškerou péči a a e, pokud jde o stahování nelegálního obsahu. Pokud jde o roztříštěnost, to my víme. My známe dobře, jaká je situace v členských státech. Je, máme 10 až 11 států, které mají takový ten postup, tedy notice většina států od samého počátku, od transpozice směrnice o e-commerce, ale většinou to dělají eh, pouze v oblasti autorského práva, pouze tam to dělají a jsou ovlivněny hodně tím americkým režimem. Jsme si vědomi té rozčištěnosti a hodnocení dopadu, které provádíme teď, tak se bude zabývat tím, zda ta stávající rozčištěnost náhodou nevede k tomu, že regulace nefunguje, protože rozčištěnost sama o sobě problém není, ale je to problém, když vytváří bariéry pro uplatňování e, svobody poskytování služeb. Ano, vy jste zmínila to, jak mm, je to pořadí na těch platformách ovlivňováno eh, těmi organizovanými intervencemi. Víte, že Komise nedávno předložila návrh, který se týká mm, vztahu B2B mezi platformami. Tam jsme zdůrazňovali transparentnost, která je potřebná, pokud je o ta kritéria pořadí těch obsahů, jaká kritéria mají ty online platformy, mm, aby věděli, že skutečně e, ty výsledky jsou správně e, ukázány na první stránce, druhé, třetí a tak dále. Doufáme, že tato iniciativa, doufáme, že se rychle to dojedná. A snad tak vneseme transparentnost, aby nedocházelo ke zneužívání. Pokud jde o ty chybějící, pokud jde o desinformace. Nedávno jsme zveřejnili sdělení o fake news. Ano, tam jsme apelovali na spolupráci online platform opět Tady děláme rozdíl mezi obsahem, který je nelegálním a obsahem, který není nutně nelegální. A fake news se nepovažují za eh, nelegální, pokud to není eh, charakteru, já nevím, pomlouvačného, nebo pokud to není v rozporu s vnitrostátními předpisy. A pokud jde o fake news, tak zde eh, transparentnost Mm, doufejme, povede k lepšímu pochopení, jak eh, tyto nástroje, které jste zmínila, se případně zneužívají. Děkuji a než dám slovo paní Koraca Bild, tak chci přivítat eh, skupinu ze, eh, mm, tedy ze švédské strany žen, takže Vítám je a dám slovo kolegyni Koraca Bild. Ano, já chci uvítat návrh komise, protože je evidentní, že nelegální obsah skutečně se stal největším problémem v naší době. Nelegální obsah a fake news. Jde o ochranu spotřebitele, ale jde také o bezpečnost. Je to hrozba pro naši bezpečnost, podkopání demokracie a e, ochrana dětí je ve hře. Takže já děkuji, že komise eh, se hodně angažuje nejenom v těch fake news, ale i v Europol se angažuje. Samozřejmě velká obchodní síla znamená velkou odpovědnost a to velké platformy a průmysl IT musí dělat více, lépe a rychleji. A rychleji identifikovat, nahlašovat a odstraňovat nelegální obsah. My na to máme přece právní lámec. Směrnice o, o elektronickém obchodování zavádí tu povinnost eh, nahlašovat. Já myslím, že to stačí přece. Tady jenom jde o to, aby průmysl byl proaktivnější, investoval do technologií, vložil do toho více zdrojů, například používal identifikaci DNA pro e, obrázky a další nástroje pro identifikaci. Ty mají, ale nepoužívají se. A to pomůže i malým středním podnikům, které budou moci lépe mít přístup k nástrojům, které existují. Máme další nástroj eh, boj proti terorismu nebo směrnice proti sexuálnímu zneužívání. Tam jsem pravodajkou, která zavádí povinnost členských států. A tady se obracím na komisi. Jak vidíte, eh, aplikaci dělají podniky dost s aplikací třeba když v tom, my zde máme výbor proti terorismu v parlamentu a tady my eh, diskutujeme s orgány činnými v trestním řízení a ty říkají všechny jednotně, platformy nedělají dost. A eh, protože tam je důležitý čas, tam jde o čas, eh, je třeba rychle stahovat třeba ten obsah, který je radikálního charakteru. A potom důležitá je self-regulace, samoregulace a Evropské internetové fórum, kde mm, komise, mm, spolu s nimi komise vyvíjí e, opatření, tak třeba mm, máme zde nástroje pro stahování těch nenávistných projevů na internetu. Já souhlasím s Ditou. Je třeba, aby všechno bylo vyvážené. Tady nejde o omezování svobody projevu online. To ne. Ale pokud máme ženy, dívky, jejichž obrázky šest měsíců tam visí a se všemi těmi insultacemi, no tak to vytváří, to může vytvořit u nich eh, zdravotní problémy. Některé dívky třeba online páchají sebevraždy, takže platformy se musí snažit více. Tady nejde o svobodu projevu. To je nová forma o z počítač, počítačové kriminality, sexuálního zneužívání, tedy e, zveřejňování různých obrázků pornografického charakteru jako odplata například, jde o e, tedy trestné činy, a podobně. Takže já myslím, že komise by měla to více monitorovat a podala tam pravidelné zprávy. Komise. Thank you very much and thank you in particular for the support for, for... Děkuji, děkuji také za podporu této iniciativy. Eh, vy jste eh, hovořili o tom, že platformy měly reagovat rychleji. Souhlasíme. Ale problém, s ním se potýkáme, je, aby fungovaly lépe než co Problém je v tom, že my bychom potřebovali prostě eh, nějaký pevný bod, nějaký benchmark. A tím eh, problémem je nedostatek transparentnosti. My třeba teď víme, že některým platformám eh, týká, trvá hodně dlouho, eh, než eh, legální obsah odstraní, eh, tam musí být nějaká upozornění a tak dále, ale ono to není úplně tak všude. Čili je těžko se dopracovat v této oblasti nějakých srovnatelných dat. Čili tady otázka jak to tam funguje v těch platformách a jak se reaguje na, na upozornění a podobně, tak to skutečně bychom potřebovali e, mít nějaký ten pevný bod. To nám říkají ty platformy, kdy e, bude vlastně to, co děláme, považováno z vaší strany za dostatečné. E, myslím, myslím, že v pořádku, ale jestliže žádáme, aby toho bylo víc, aniž e, řekneme, Eh, kolik vlastně pro nás bude dost, tak to nepomáhá. Musíme být konkrétnější. Se podíváme na internetová fóra eh, nebo eh, různé etické kodexy, tak nelegální projevy, to je zase otázka transparentnosti je třeba, abychom měli prostě kritéria, podle kterých rozhodneme, zda ten obsah může jít online nebo ne a tak podobně. Eh, hovořili jste o směrnici o elektronickém obchodu a tam eh, jakýsi závazek v této oblasti. No to není úplně správně. Eh, ta směrnice harmonizuje výjimky z zodpovědnosti za určitých eh, podmínek, ale není tam žádný postup o podávání upozornění a eh, procesu jejich zpracování. Také třeba, by členské země eh, zvážili, aby v případě, že nedojde odstranění nelegální obsahu, zda Eh, je to případ, kdy bude eh, příslušná platforma pohnána z odpovědnosti. Čili eh, to je otázka, někde jde o považování platformy za zodpovědné v případě nekonání, jinde to mají řešené případ od případu, tedy případovým právem. Další věc, eh, eh, máme tady také výzva k dobrovolnému konání a k eh, investici, investicím do technických řešení. Prostě naše směrnice říká, že tu zodpovědnost bychom neměli neměli eh, chápat a vykládat tak, že toto je důvod nekonat. Čili tady bychom chtěli spíše aktivnější přístup těchto platform. Čili komise v podstatě eh, jedná ve stejném duchu. Eh, díky, Eda. Ano, děkuji za tuto prezentaci a já se omlouvám za pozdní příchod. Já tady doufám, eh, že mě neunikla důležitá vysvětlení. Jak víte, Evropský parlament v mnoha případech uznává problém o různých režimů eh, druhotné zodpovědnosti. My jsme žádali, aby ve směrnici byly nějaké vhodné postupy, ale tím hlavním cílem bylo vždy zajistit eh, dodržování práva a zajistit to, aby se stíhaly nelegální činnosti. Domnívám se, že smazání nelegálního obsahu z platformy je jedním prvkem, ale pokud hovoříme o závažné trestné činnosti terorismu, zneužívání dětí, pak je důležité, aby se to dále vyšetřovalo. Je tady doporučení, že by platformy měly de facto eh, svůj, tedy ten obsah mazat na základě nesplnění podmínek používání. Ale jestliže eh, eh, platforma de facto nerozhoduje o tom, zda obsah je obsah je legální nebo ne, ale pouze na základě svých eh, obecných podmínek, tak to v podstatě eh, eh, je to něco, jako by sami rozhodovali o tom, co je a co není nelegální a vlastně se to úřady vůbec nemusí dozvědět. Paní Koráca byl vlastně už řekla, že my nemáme od členských zemí e, žádné zprávy o tom, e, kolik akcí, kolik opatření bylo či nebylo přijato. Já myslím, že právě z toho bychom měli vycházet, jestliže se chceme opírat o e, systém právního státu. To znamená, jde o to, jestli tedy členské země konají ve smyslu řešení kriminálních případů, anebo jestli se to všechno jenom nějak zametá. Eh, také eh, my eh, vlastně máme například doporučení ve směrnici o terorismu, kdo kdy se co má mazat a ten, vlastně toto ještě nestoupilo řádně v platnost a už komise přichází s novými návrhy, čili potom jaké by měly být pobídky aby v rámci poskytování služby a její podmínek byla respektována práva uživatelů. Čili tam bychom potřebovali nějaký mechanismus, který eh, toto bude eh, jaksi obraný mechanismus pro občany. A jestliže eh, hovoříme o dobrovolných opatřeních, tak jak chceme zajistit uplatňování základních práv. Ano, my máme eh, například také zákaz sledování, takže ano, platformy mají tedy eh, k tomu přicházet s určitou péčí, eh, měly by, měli by vymazovat, vymazávat nelegální obsah, ale nemají povinnost sledovat všechno, co uživatelé dělají. Čili my zatím povzbuzujeme ale pozbuzovat není, není to tež jako dát závazek monitorování. Evropský soudní dvůr již řekl, že eh, zákaz obecného sledování je ochranou základních práv, eh, ochrany soukromí a eh, práva svobodně podnikat na globální platforma. My jsme o tom hodně debatovali a e, dospěli jsme zatím k tomu, že e, nadnárodní platformy by měly mít jakési e, závazky dodržovat základní práva, poněvadž jejich vliv na naše životy je velký. Čili my jako komise říkáme, že my vás nemůžeme k ničemu nutit, to by bylo porušení základních práv, nicméně povzbuzujeme vás, abyste toto činili. A podle mě to skutečně je podkopáváním charty. Čili otázka je, jak zajistit, aby platformy dobrovolně zajistily respektování základních práv a, a nebo nebudeme prostě řešit eh, závazky a povinnosti platform? Ano, děkuji. Eh, co na to komise, prosím? Eh, děkuji za tyto obtížné otázky. Ano, my souhlasíme s tím, že skutečně je třeba, aby eh, se tedy oznamovaly eh, kroky, které se tedy konají, eh, aby to, i když to nebude třeba vysloveně závazné, tak je to nutné. Toto je jedna z možností v našem posouzení dopadu. My stále ještě eh, zkoumáme, zda je nutné mít nějaký průřezový instrument, který by to všechno postihoval. Takže není to úplně sozené ze stolu. Ale jak víte, eh, postupy pro oznámení a eh, odstranění, to jsou poměrně obtížné věci. Čili eh, tady je to otázka, eh, máme žádat, aby firmy odstraňovaly obsah a zároveň tedy, aby eh, zůstal odstraněn. Článek 15 směrnice zakazuje členským zemím zavádět obecný monitorovací požadavek. Nicméně de facto my potřebujeme určité monitorování, eh, abychom eh, mohli odstraňovat ten závadný obsah. Čili to je v podstatě eh, problém, ale chceme, abychom minimalizovali výskyt nelegálního obsahu. Ano, eh, firmy používají filtry a budou je používat i nadále, ale chtělo by to větší transparentnost a určité eh, řízení, určitou zprávu toho, jak by ty filtry měly fungovat. Myslím, že se shodneme na tom, že nemůžeme to nechat všecko na těch platformách a eh, říct, že to je jejich problém a nestarat se o nic ani o základní práva. Eh, ani, eh, nebo dokonce eh, podle evropského zákona právní poskytovatel, tedy soukromí poskytovatel těchto služeb de facto nemají závazek dodržovat základní práva. Může to být na úrovni OSN trošku jinak, ale my v podstatě nemůžeme vynucovat dodržování charty základních práv. My tedy potřebujeme Eh, vnést jasno do právního rámce, který umožní platformám plně respektovat základní práva. Jakožto političtí aktéři a zákonodárci to potom budeme muset dále sledovat. Dále hovořili jste o e, následných krocích po odhalení nelegálního obsahu. Myslím, že ve sdělení a také v doporučení je to jasně řečeno. E, a sice, že nejde jenom o to, aby se to jaksi odstranilo, eh, to, co tam nepatří, ale de facto je třeba konat proti tomuto nelegálního obsahu, poněvadž je teoristický, nebo je to o zneužívání dětí. No a my proto žádáme nejenom, aby platformy, ale žádáme také, aby české země tomu věnovaly více zdrojů poněvadž jestliže řekněme, že členské země nemají zdroje a žádáme platformy, aby spolupracovali, tak to prostě eh, tak to nejde. Oni musí spolupracovat. Ty platformy musí mít nějaké styčné body eh, k členským zemím. Musí tam být užší spolupráce eh, na identifikaci toho, co je špatně a konat. My souhlasíme, že v této oblasti potřebujeme více transparentnosti, vědět tedy, jak nakládají členské země s informacemi, eh, jestliže eh, platformy jsou žádány, aby identifikovali uživatele tohoto závadného obsahu. <clears throat> Takže to jsou prostě jakési kroky, které by měly nastat. A to řešíme také v tom eh, posouzení dopadu. Klíčem je tady transparentnost. Prostě potřebujeme transparentnost jak od platform, tak od členských zemí. Prostě vědět, jak s tím nakládají a jaké mají výsledky. Rovněž jste hovořili o směrnici o terorismu a že tady ten eh, termín eh, končí v září. No a my už očekáváme, no připravujeme workshopy o tom, abychom se dozvěděli, jaká opatření se přijímají v boji proti terorismu. Nicméně je tady eh, de facto eh, to, abychom měli nějaké měřítko identifikace terorismu, teroristické propagandy a teroristického obsahu. Máme samozřejmě 27 eh, eh, eh, sad pravidel o odhalování terorismu, ale platformy vždycky, jak si mají vždycky jenom jednu, jednu sadu pravidel, čili toto budeme muset sladit také. Také bylo řečeno, že platformy nejsou nuceny nebo motivovány k respektování základních práv. Já se domnívám, že větší transparentnost bude znamenat eh, nebezpečí eh, vlastní dobré pověsti, pokud se eh, ta práva nebudou respektovat. Samozřejmě, že tady má svoji roli autoregulace, aby věděli uživatelé přesně o tom, za jakých pravidel, za jakých kritérií mohou tyto platformy používat. Děkuji vám. Děkuji vám, reakce. Ano, měla bych eh, krátkou doplňující otázku. Eh, ano, já chápu, že je samozřejmě eh, jednodušší ty, ten obsah mazat na základě podmínek užívání, ale nemělo by se to zblížit, protože je možné, aby e- Europol de facto upozornil platformu, že jsou porušovány její uživatelská pravidla. E, čili e, a potom, potom by tedy jak si to měl sledovat dále. Ale samozřejmě, e, pokud bude nějaký takový obsah smazán na základě porušení pravidel užívání platformy, tak tam není řečeno, že je porušen zákon a tudíž tedy policie se tím nemůže zabývat. Takže eh, smazání na tomto základě neznamená, znamená, že nebudou žádné další kroky. Uvedu příklad. Mám eh, eh, známého, jehož twitterový je, jehož twitterový účet byl pozastaven. Je to člověk barevné pleti a mnoho eh, stoupenců Trumpa se do něho pouštělo na tomto Twitteru, on odpovídal, no a eh, pak tedy Twitter eh, řekl, že ten účet je pozastaven na základě toho, že celkově nejsou dodržována nedržovány podmínky používání. Samozřejmě eh, eh, nebyl, nebylo to řečeno, že je to na základě nějakého konkrétního výroku. Samozřejmě, kdyby to tak bylo, pak by bylo možné to řešit soudně, ale prostě taková ta eh, taková to obecná odmítnutí, tak to prostě je ten uživatel postaven před fakt, že jeho účet nefunguje a není možnost se proti tomu nějak bránit. Pak je jiný případ, kdy někdo skutečně eh, eh, umístní umístí eh, určitý nelegální obsah online, platforma ho odstraní, ale on by měl být v podstatě ještě stíhán, poněvadž porušil zákon, ale toto se nemusí dít, poněvadž je to odstraněno na základě podmínek užívání, nikoli na základě porušení zákona. Ano, takže eh, vlastně nelegální jednání tady prochází celkem beztrestně. Ano, děkuji. Reakce komise. Ano, děkuji. Musím říci, že to je problém, který si uvědomujeme a snažíme se ho zkoumat v rámci posouzení dopadů. Budeme potřebovat jasné rozlišení, jasnou hranici mezi tím, co je nelegální a co je pouze nedodržení podmínek používání. Chtěl bych ještě jednou eh, zmínit ten návrh, který jsme eh, eh, právě předložili na, pro úpravu vztahu mezi platformami a obchodními uživateli. Poněvadž obchodní uživatelé mohou se již odvolávat proti rozhodnutí pozastavit nebo odstranit obsah na základě nesplnění podmínek. Eh, čili otázka je, asi bychom měli prověřit, eh, zda něco podobného může být rozšířeno i na soukromé uživatele, aby se mohli bránit. No a také bych chtěla říci, že ve směrnici o zneužívání dětí a o terorismu eh, máme relevantní ustanovení, kdy tedy žádáme eh, o to, aby se odstraňoval z eh, platformem nelegální obsah a také jsme požádali o právní stanovisko. Čili vždycky by mělo být možné obrátit se na soud a napadnout rozhodnutí o nelegálnosti obsahu eh, podle příslušné směrnice. Děkuji. Eh, děkuji, já se omlouvám, že přijazím tak pozdě. Jak víme, eh, internetové vyhledávače, sociální média, Store a podobně jsou čím dál důležitější v našem socioekonomickém životě ale toto bude znamenat opravdové výzvy. A zejména tady v oblasti obsa, eh, legálně či nelegálního obsahu. Já tady eh, vítám, že komise se tím chce zabývat. Pokud se týče hlavních principů a provozní opatření, které by se měly zavést eh, na řešení problematiky nelegálního obsahu. Takže myslím, že by, bychom měli vyjasnit, co je nelegální offline a nelegální online. To, že eh, nelegální obsah znamená eh, terorismus, eh, podvody, zneučívání dětí, porušování duševního vlastnictví a tak dále. Čili tady bychom potřebovali mít mechanismus, který bude označovat ten nelegální obsah na platformě Potřebujeme posílit pravidla pro identifikaci a odstraňování nelegálního obsahu, eh, také eh, opatření, kde budeme mm, podporovat spolupráci platform a členských zemí. zemí. Eh, měli bychom teroristickou propagandu a její vyvěšování na internetu účinným způsobem omezovat a de facto by tady mohla být, eh, mohla být tady eh, povinnost odstraňování do hodiny od eh, okamžiku poslední ze strany policie nebo Europolu. Tady je třeba, abychom měli adekvátní úroveň právní, právní jistoty. Musíme zajistit, aby tam, eh, kde se obsahuje obsah, je třeba také zabránit porušování základních práv. Eh, mít eh, tady mechanismus, který bude který bude zabraňovat přesouvání eh, nelegálního obsahu online, to je také samozřejmě třeba tomu zabránit, ale na druhé straně je třeba respektovat práva a soukromí. Můžeme se shodat na tom, eh, že eh, tyto mechanismy musí být řešeny a musí být účinnější. Komise má za prioritu autoregulaci a také posilování těch postupů upozorňování a odstraňování. Ale zdá se, že komise si nepřeje eh, revidovat eh, průřezovou legislativu, čili já se domnívám, že to, co komise zatím provádí, eh, nebude dostatečné. Prostě ty problémy se musí řešit ještě předtím, než vznikne online budeme potřebovat lepší sdílení informací a příkladu mezi členskými zeměmi. Takže skutečně neměli bychom podceňovat různé eh, mechanismy, kanály a školení, eh, tak aby si lidé byli vědomi toho, co se tady děje. Také je třeba řešit například eh, pornografickou pomstu a různé další záležitosti Eh, také je nutné, aby eh, se vždycky hlásili a omezovali případy eh, šíření nebezpečného obsahu. Potřebujeme prostě jasná pravidla, tak aby platformy mohly skutečně plnit svou zodpovědnost. Opatření pro platformy, eh, kde se bude bojovat proti nelegální obsahu a také prodej nelegálního zboží. Ale nemůžeme nechat eh, v tom eh, platformy nebo jednotlivé české země samotné. Naše unie je unii hodnot a v tom případě Eh, je třeba, abychom eh, respektovali své vlastní hodnoty, zejména abychom nezasahovali do práv občanů. Připomínám případ Cambridge Analytiky, eh, kde došlo opravdu k velmi, velmi špatnému využívání či zneužívání osobních dát. Takže tady je třeba, aby členské země udělali svoji práce a je třeba, abychom byli eh, aktivní, maximálně aktivní, ale abychom to nepřehnali. Děkuji a než dám slovo ještě komisi, tak ještě paní Koraca Bild. Jenom velmi stručně eh, mě trošku zmádla vaše odpověď, protože vy jste řekli na jedné straně, chceme jít cestou autoregulace, ale zároveň nechcete říkat, že by platformy měly dělat více, eh, poněvadž to je zbytečné. Já doufám, že tomu rozuměla špatně a že naopak bychom měli nadále eh, nalehat na platformy, aby dělali víc. A eh, skutečně každý obrázek, který znázorňuje sexuálně oživané, zneužívané dítě, to je prostě věc, která tam být nesmí. Sexismus, harašení a tak dále. To jsou všechno oblasti, kde bychom měli žádat od platform, aby dělali moc. My tady v tom parlamentu děláme hodně. Máme tady dokonce pozvaného Marka Zuckerberga, aby nám vysvětlil, jak eh, to vlastně dělá. A měli bychom v tom pokračovat. Čili ano, měli by dělat více, lépe a rychleji. Takže nyní má slovo komise na závěr. Ano, eh, já se omlouvám, jestli jsem to neřekl zcela jasně. Eh, není jasné, jestli máme od nich žádat více. Je spíše, abychom žádali jasně, co chceme. My potřebujeme vědět, co žádáme. A když říkáme jenom, že chceme, aby dělali víc, tak to je takové příliš neuchopitelné, příliš abstraktní. Ano, žádáme, aby nelegální obsah byl odstraňován eh, rychle. Eh, já nevím, v Německu to znamená eh, dvě hodiny, pokud se jedná o projevy nenávisti. Někde je to jedna hodina, někde i jedna minuta je příliš mnoho je třeba, aby bylo jasno eh, také v tom, jestli to, co dělají, je správně. Čili pokud jenom žádáme, dělejte víc, ale nestanovujeme jim, k jakému cíli to má vést, no tak to je obtížné potom nějak plnit. Eh, potom je třeba také trvat na tom, že je třeba eh, to dotahovat do konce. Já neříkám, nedělejme nic, páč to stejně ničemu nepovede. My v našem sdělení máme velice silný závazek komise, abychom eh, nadále žádali od těch online platform, aby mm, jak si si hlídali ty své brány a hlídali si to, co k ním přichází a ne prostě to nechávali jenom tak to myslím je jasné. Ale také musíme zajistit eh, právní jistotu. Pokud neznáte, jaká jsou pravidla, tak vlastně nevíte, jestli něco zlepšujete nebo nezlepšujete. Eh, pokud se týče eh, dalších vstupů, tak k tomu snad ani nemám co dodat. Myslím, že se zhodujeme. Ale je to prostě strašně složité abychom eh, na jedné straně zakázali nelegální obsah a přitom respektovali právo publikovat online. Takže to je otázka velice, velice pečlivého eh, řešení. Děkuji za to, že jste sem přišla odpovědět na všechny otázky. Znamená to, že můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání a jít na poslední bod dnešního dopoledne což je rozvíjení infrastruktury alternativních paliv v Evropské unii. Je to rozprava o pozměňovacích návrzích a zpravodajem je pan Matias van Miltenburg. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Já to vezmu stručně, protože už nemáme tolik času. Děkuji všem, kdo podali pozměňovací návrhy, je jich 34. A v podstatě nejsou příliš politické rozdíly mezi jednotlivými frakcemi. Rozdíly se týkají v pohledech na eh, roli eh, státního řízení infrastruktury na, eh, infrastrukturní pali, na alternativní paliva. Důležité je, že vlády musí hrát nějakou roli, což zdůrazňujeme v našich doporučeních. a zabývají se těmi pozměňovací návrhy. Nicméně nám jde o tržní přístup a také o technologickou neutralitu, aby existoval prostor pro inovace. Protože když si vezmete dnešní technologie, tak například dnes se rozvíjejí elektromobily, v budoucnu mohou auta jezdit na vodík Důležité je, abychom, eh, skyt, abychom poskytli eh, užitečné rady výboru pro dopravu. Dnes odpoledne budeme diskutovat o kompromisech, bude jich asi šest, takže to je velice nízký počet. Uchováme tedy strukturu, která eh, bude jasně ukazovat, jaký je cíl rozvoje infrastruktury alternativních paliv. a to takovým způsobem, abychom naplnili klimatické cíle, a aby se daly zavádět nové technologie. Musíme být samozřejmě ambiciozní, potřebujeme akční plán a musíme se tedy zasazovat o další rozvoj této infrastruktury. Zejména to znamená více dobíjecích stanic pro elektromobily. Potřebujeme informace o jejich dostupnosti Dále, interoperabilita platebních systémů je, je důležitou prioritou a v neposlední řadě to všechno si žádá finanční prostředky. Evropská unie, členské státy i soukromý sektor musí přispět svým dílem. A takže ještě jednou zopakuji, že nejdůležitější je pro mě, aby naše rada zněla jasně protože tak budeme mít největší šanci na úspěch. Ehm, máme naplánovanou asi půlhodinovou diskuzi o kompromisech, ehm, potom budeme hlasovat. Na závěr bych chtěl ehm, poděkovat Paraskevi a Světlaně za jejich pomoc, která byla opravdu neocenitelná při práci na kompromisech. Děkuji vám. Děkuji. Teď dáme slovo stínovým zpravodajům. Nevidím tu stínového zpravodaje za EPP ani za SD, takže slovo má Dan. Děkuji moc krát. No bez EPP a socialistů si myslím, že to můžeme dohodnout vlastně sami, bez nich. Každopádně děkuji zpravodaji za vynikající práci, vítám akční plán komise koordinace na evropské úrovni a poskytování transparentních eh, informací pro spotřebitele, to je v pořádku. Jsem i pro interoperabilitu platebních služeb, ale musíme se postarat o to, aby eh, řešení bylo nelegislativní, kdekoliv je to možné a také o to, aby, eh, ten, aby to fungovalo spíše na bázi trhu, než aby to bylo nějak vnuceno z hora Evropskou komisí. Každopádně je ta iniciativa pozitivní a jak už jsem říkal, je důležité, aby eh, v jejím, v jejím popředí byl průmysl a je potřeba také zohledňovat uživatelské vzorce, což u eh, elektromobilů ještě příliš nevíme, jaké budou vzorce chování spotřebitelů a kde je potřeba investovat. Takže tady je potřeba dávat velký pozor na to, abychom eh, se nepustili zase jednou na nějakou cestu, která nevede nikam. Infrastrukturu je potřeba rozvíjet inteligentně a to zejména proto nová inteligentní vozidla. Pak je tu také ještě otázka subsidiarity na které úrovni je nejlepší upravovat tuto problematiku. Je to evropská úroveň, Evropská komise, anebo bychom měli spíše vytvářet pobídky pro členské státy, aby investovali do infrastruktury. Já si rozhodně myslím, že by bylo dobré motivovat i členské státy, aby dělali eh, potřebné kroky sami. Jinak podporuji obecný přístup zpravodaje i eh, komise. Eh, za ECR bychom měli ještě několik otázek ohledně financování této iniciativy, protože to si bude žádat poměrně značný objem investic a zatím ještě není jasné, eh, jestli se to dá vůbec eh, celé financovat z veřejných zdrojů. Jinak četl jsem si eh, kompromisy a myslím si, že je to poměrně férový odraz o pozměňovacích návrhů a myslím si, že toto stanovisko získá podporu většiny frakcí. Děkuji, takže Eh, Matiasi, já to teď řeknu něme, holandsky, Vypadá to, že si napsal velice dobrou zprávu, protože diskuze je velice krátká. Máš k tomu ještě něco dalšího? Tak já poděkuji stínovému zpravodaji v angličtině, protože to bude kratší, nečekat na tlumočení. Děkuji moc krát, pane Daltone, a děkuji i vám, paní předsedkyně. Já bych jenom chtěl ujasnit, že v původním návrhu stanoviska jsem explicitně napsal, že vyzývám komisi, aby v průběhu letošního roku vyhodnotila, zda e, interoperabilita platebních systémů by byla lépe podpořena legislativními nebo nelegislativními kroky, tak aby nebyla narušena schopnost trhu inovovat. Takže zdůrazňuji, že bychom neměli bránit inovacím na trhu, pakliže jsou možnosti, jak zajistit interoperabilitu platebních služeb potřeb eh, nějakým tržním řešením. To bych samozřejmě vítal. Eh, smysl tohoto odstavce je takový, že v budoucnu bych se chtěl vyhnout situaci, která by byla srovnatelná se situací v telekomunikacích před několika lety. Měli jsme roaming, spoustu problémů a nakonec jsme museli zakročit my a postarat se v zájmu spotřebitelů o to, aby bylo všechno regulováno správným způsobem. Takže komise nás explicitně požádala, abychom, otevř, abychom ponechali otevřenou možnost e, zasáhnout nelegislativním krokem. E, právě proto jsem to tak dal do toho návrhu stanoviska a rád bych to tak uchoval. Takže abych e, rozptýlil vaše obavy, já nežádám legislativní kroky hned od začátku, jakmile bude stanovisko přijato. A pokud jde o vaši druhou poznámku, otázku financování, tak eh, my víme, zejména eh, o veřejně dost, u veřejně dostupných dobíjecích stanic je potřeba eh, značný objem financí, protože ty jsou veřejně přístupné a ne vždy ziskové. Není vždy ziskové investovat do takovéto dobíjecí stanice. Víme, že jsou na to dostupné veřejné zdroje, Někdy eh, je také možné veřejnými prostředky eh, vytvářet pobídky k eh, používání elektromobilů, ale každopádně samozřejmě je potřeba podložit naše snahy penězi, což budeme mít na paměti, až budeme diskutovat o příštím víceletém finančním rámci, protože víme, že nějakým způsobem bude potřeba navýšit finance což zdůrazňuji, by neměly být nutně pouze veřejné finance, protože mnoho dobíjecích stanic se staví poblíž podniků nebo poblíž vašeho domu například. Pokud eh, jezdíte elektrickým aut- automobilem, tak takové stanice mohou být soukromně placené samozřejmě. Děkuji každopádně za podporu. Děkuji také a Hlasovat o tomto stanovisku budeme na příštím zasedání v červnu. Takže eh, přeji hodně zdaru v další práci a tím můžeme ukončit dnešní dopolední zasedání a uvidíme se ve 14.30. Přeji dobrou chuť a uvidíme se odpoledne.